Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Já bych v první řadě rád přijal dnešní pořad jednání, takže tímto je přijat. A má sdělení provedu následně po měnových záležitostech nyní pouze to, že toto zasedání se prodlouží o 30 minut až do 19. hodiny, přičemž na závěr zasedání od 18. hodiny budeme hlasovat. Tak eh, tímto nyní schvalujeme zápisy z předchozích tří zasedání. a vám děkuji. A chtěl bych eh, pozdravit Sharon Bowles, moji předchůdkyni. Myslím, že jste tu nyní dnes jako zástupkyně národních parlamentů na setkání zítřejších, na zítřejší setkání parlamentů národních. A nyní bych tu chtěl uvítat předsedu, prezidenta Evropské centrální banky na eh, náš společný dialog o měnových záležitostech a o dopadech různých měnových politiků a rozdílů mezi ECB a amerického Fedu a o možnosti prodloužení programu kvantitativního uvolňování. Nyní samozřejmě si uvědomujeme, že je tu velký zájem právě o projev pana a prezidenta Draghiho. Víme, jaké jsou tu riziko oslabování a také evropské dynamiky inflace na posledním zasedání řídící rada oznámila, že zřejmě zváží politiku ECB v březnu tohoto roku a na posledním úvodním prohlášení v 1. února na plénu prezident Draghi toto, tento svůj závazek potvrdil. Navíc minulý týden se vývoj na burzách pohyboval negativně, velký propad eh, byl zapříčiněn také volatilitou akcí bank a, a samozřejmě, že to vede k velké nejistotě toho globálního ekonomického prostředí, ale také to poukazuje na eh, nekompletnost bankovní unie a nedostatečný regulační rámec. No a proto nás velice zajímá a těšíme se na projev pana Draghiho a na jeho názor tedy na možné a tedy výsledky té eh, revize eh, programu QE, k čemuž má dojít v březnu a tedy to, jak, eh, z čeho se budou skládat další nákupy ECB, jaké jsou výhledy a jak to vše bude dokončeno celý tento program do budoucna. Takže pane Dragi, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, členové hospodářského a měnového výboru, dámy a pánové. První týdny tohoto roku prokázaly, že Evropsk, eurozóna a Evropská unie čelí podstatným výzvám bude zapotřebí velkého úsilí ze strany všech politiků, abychom je v nadcházejících měsících překonali. Takže mne těší, že se mohu znovu dostavit do vašeho výboru, aby jsme si o těchto výzvách pohovořili, abych vám řekl, jak ECB pomůže tuto situaci vyřešit. Dnes se budu věnovat v první řadě globálnímu hospodářskému kontextu, nedávným finančním vývojům a také stavu eurozóny a jejího tedy obnovení. Také budu hovořit o zveřejnění dohody o Net Financial Assets neboli ANFA, jak jistě víte, toto téma je téma, které zajímá celou řadu z vás. Takže na úvod globální ekonomika. V posledních týdnech jsme zaznamenali narůstající obavy ohledně tedy výhledu ekonomiky. Činnost a také obchodní údaje ty byly oslaveny více, než se očekávalo. Na finančních trzích došlo k velkým turbulencím a ceny komodit se snížily růst v těch obnovujících se ekonomikách je velkým středem právě těchto obav. Um, došlo k navyšování, nebo tyto ekonomiky těžily z růstu globální ekonomiky a zapojení do rostoucích finančních trhů. Nicméně tyto faktory se snížily a celá řada zemí nyní se tedy musí eh, adaptovat na tu novou realitu. Celá řada ekonomik zaznamenala eh, zpomalení a bylo zapotřebí tedy nějak restrukturalizovat ekonomiku a znovu nakopnout růst. To znamená, je třeba jít cestou udržitelného růstu v střednědobém hledisku. To bude eh, vyžadovat určité tedy povzbuzení v, střednědo, v krátkodobém hledisku, ale s tím je napojeno také určité, určitá míra rizika. Jedním dopadem eh, tady této situace může být usměrnění eh, ekonomického cyklu. A eh, nyní se tedy také oslabují také ta hybná síla růstu v těch eh, nových ekonomikách. Slabá globální poptávka přispěla také k nedávnému propadu cen ropy a dalších komodit a to zase zhoršilo fiskální a finanční situace v určitých zemích, které vyvážejí komodity a země, které tím byly nejvíce postiženy, zaznamenaly samozřejmě podstatný propad eh, v ekonomických činnostech a samozřejmě investice se od nich odklánějí. Od prosince loňského roku dochází tedy k zhoršování situace na trhu a to se projevilo také eh, v minulých týdnech toto je úzce napojeno právě na ty obavy z nízké ekonomické aktivity globálně, ale zejména právě v těch eh, nových ekonomikách a také se objevují mm, negativní signály právě z propadu komoditních cen. A volatilita trhu také způsobuje rychlé změny na trzích. Tedy celé toto prostředí právě vedly k tomu, že ceny cených papírů v bankách se propadají a tento propad vlastně odráží, jak je celý tento sektor bankovnictví citlivý, jak může být oslaben na základě tedy ekonomických výhledů. Také to odráží určité obavy, že některé části bankovního odvětví byly více vystaveny vysokým rizikům, v, eh, co se týče obchodování s komoditami a um, ta skupina um, Eurobank v rámci našeho systému je, eh, která spolupracuje také s těmi novými ekonomikami, tak ty právě mají nižší eh, zisky. A ten propad v cenách bankovních cených papírů se navíc ještě zvětšil eh, zvětšil ten dojem toho, že je třeba tady usměrnit celý ten podnikatelský model, Zřejmě bude zapotřebí eh, zaměřit se na úrokové sazby. Ostatně to už je všeobecně známo od počátku krize. Ovšem je třeba také uznat, že ten regulační dohled od samého počátku krize eh, vlastně položil základy určité, eh, určitého stavu, kde je třeba tedy na vše dohlížet, protože si přejeme, aby banky byli, eh, měli určitou marži, byli, eh, měli určitý prostor pro eh, krytí krizových situací. Navíc mám k dispozici, nebo napomáhá nám bazilejský výbor pro bankovní dohled. Závěrem jeho práce bylo, že je třeba se zaměřit na výhledy po krizi, tedy provést určité reformy No a ten regulační rámec nyní právě tento výbor dokončuje. To znamená, pokud se vyjasní celá řada těchto reformních prvků, to nám poskytne regulační jistotu, vytvoří se budoucí rámec, který bude podporovat bankovnické, bankovnictví obecně. To znamená, že guvernéři centrálních bank a také šéfové oddělení pro dohled poukazují na tom, že si to vyžádá obecně navýšení požadavků pro kapitál v celém bankovním sektoru, nejen, že se bude jednat o novou čtvrtou bazilej. V eurozóně ta situace v bankovnictví je odlišná od situace v roce 2012 Zřejmě asi nejdůležitější nyní tady je to, že se eurobanky posílily, posílily své kapitálové pozice za poslední roky, zejména díky tomu komplexnímu zhodnocení provedenému v roce 2014. Pro ty hlavní instituce eh, rácio CET1 se navýšilo z 9 na 13 a to znamená, že jsou odolnější vůči nepříznivým šokům a navíc kvalita bankovního kapitálu byla také podstatně vylepšena. A v roce 2015 byl, byl proveden proces e, revize a zhodnocení tzv. SREP a ECB tehdy eh, vypracovala pilíř 2 pro dohled nad kapitálové požadavky. To znamená, že požadavky na kapitál nebudou dále navyšovány. Tedy bankovnictví nyní může mnohem lépe eh, plánovat, eh, provádět kapitálové plánování. A navíc v roce 2015 banky za dohledu ECB navýšily své zisky ve srovnání s rokem 2014 a to bankám umožňuje řádně eh, distribuovat své politiky a navíc zároveň plnit eh, regulační eh, požadavky na regulaci kapitálu a navíc také politika ECB i nadále podporuje podmínky pro financování a obecně tedy v širším měřítku ekonomickou aktivitu. Samozřejmě, že některé části bankovnictví v eurozóně stále ještě čelí výzvám, nicméně to vyplývá právě z nejistot v případě určitých sporů a restrukturací nákladů u celé řady bank, zejména v těch zemích, které byly nejvíce postiženy postiženy krizi. Je to několik bank s vysokou e, mírou nesplácených úvěrů, takzvaných NPL. Nicméně tyto úvěry byly identifikovány právě v průběhu toho komplexního zhodnocení. Vůbec poprvé, když se používal používala jednotná definice a od té doby tedy se s tímto může dobře, lépe nakládat. To znamená, nyní můžeme eh, zapracovat na tom, abychom jejich počet snižovali. A za tímto účelem um, dohledový orgán ECB úzce spolupracuje s příslušnými národními orgány, aby zapracovali na tom, že ty nesplácené úvěry budou řešeny i na národní úrovni za spolupráce, za použití těch nezbytných opatření. Stav obnovy eurozóny a úloha ekonomické politici za situace e, rizik, která vyplývají z, globální a ekonom, z globálního ekonomického a finančního e, vývoje, dovolte, abych se teď věnoval ekonomické situaci v eurozóně. Obnova pokračuje středním tempem, podporuje ji především eh, naše eh, měnová politika eh, a její příznivý dopad na finanční podmínky a také nízké ceny energie. Investice zůstávají slabé, protože globální ekonomika se potýká s nejistotou a s širšími geopolitickými riziky. A investoři tak nemají odvahu. Navíc eh, odvětví eh, stavebnictví eh, ještě obnovou neprošlo. Aby byla eurozóna pružnější a odolnější, je potřeba přispět ze všech možných oblastí politiky. ECB je ochotná svou úlohu sehrát. Jak jsme oznámili ke konci našeho politického setkání k měnové politice v lednu, správní rada eh, zhodnotí a, eh, a eh, eventuálně změní měnovou politiku začátkem března. Podíváme se nejprve na sílu na, na, na, na, na sílu procházení Eh, inflací, nízké, nízké, nízké dovozní inflace v poměru eh, k domácím mzdám a na tvorbu cen a očekávání inflace. To bude záviset na velikosti a přetrvávání eh, propadu cen ropy a komoditních cen a dále ve světle nedávného finančního chaosu budeme analyzovat stav přechodu našich peněžních impulzů eh, na finanční systém a především na banky. Eh, pakliže eh, jeden z těchto dvou faktorů bude představovat riziko směrem dolů na stabilitu cen, budeme rozhodně jednat. Zároveň je potřeba, aby pomáhaly, pomáhaly i jiné politiky je stále jasnější, že fiskální politika musí podpořit ekonomickou obnovu pomocí veřejných investic a nižších daní. <clears throat> Probíhající e, cyklická obnova potřebuje také podporu pomocí efektivní strukturální politiky, zvláště kroky, které by zlepšily podnikatelské prostředí a poskytování dostatečné veřejné infrastruktury jsou nezbytné ke zvýšení produktivních investic investic, tvorbě pracovních příležitostí a zvyšování produktivity. Respektování pravidel paktu růstu a stability je i nadále nezbytné, aby fiskální rámec se mohl těšit důvěře. Dovolte, abych eh, nakonec eh, pohovořil o nedávném rozhodnutí eh, zveřejnit dohodu o čistých finančních aktivech, takzvané ANFA. To je další krok dostat našemu závazku odpovědnosti a transparentnosti jak e, vůči parlamentu, tak vůči veřejnosti. ANFA je dohodou mezi Evropskou centrální bankou a mezi národními centrálními bankami v eurozóně. Zajišťuje, aby měnová politika ne, nebyla e, nebyla ovlivňována operacemi národních centrálních bank, které se týkají jejich vnitrostátních neměnových úkolů. Právo eh, provádět tyto úkoly eh, pochází ještě ze samého počátku hospodářské a měnové unie. V té době zakládající členské státy chtěli centralizovat pouze funkce centrálních bank a ty úkoly, které jsou nezbytné k provádění jednotné měnové politiky. Veškeré ostatní úkoly eh, jsou stále tedy v jurisdikci národních centrálních bank. Takovéto vnitrostátní eh, neměnové politické úkoly obsahují i eh, řízení zbylých rezerv v cizích měnách, včetně zlata, po teda, tedy převedení Eh, rezerv v zahraničních měnách eh, do ECB, dále zvládání některých neměnových eh, portfolií, včetně těch, které se týkají penzijních fondů pro zaměstnance a nebo poskytování platebních služeb pro vnitrostátní vlády. Pakliže centrální banky státu eurozóny drží portfolia, která se netýkají měnové politiky, tak jsou tato portfolia financována buď penězmi, centrální banky a nebo pomocí nepeněžních závazků. Eh, to eh, nepředstavuje žádný problém pro měnovou politiku, pokud je toto omezováno na méně než množství eh, peněz, které potřebuje veřejnost. Tento limit zajišťuje, aby banky stále ještě si musely půjčovat z eurosystému za sazbu, kterou eh, stanovuje eh, Evropská centrální banka. A tady přijde právě ke slovu ANFA. Jejím cílem je eh, omezit velikost nepeněžních, nepeněžních portfolií centrálních bank a tak zajišťovat, aby eurosystém mohl efektivně provádět jednotnou eh, měnovou politiku. Samozřejmě při eh, plnění vnitrostátních úkolů musí centrální banky respektovat eh, smlouvu, včetně zákazu měnového financování. Jinak by bylo potřeba takové kroky zakázat, omezit a nebo nějakým způsobem jinak musí podléhat podmínkám, které určí ECB. E Eh, publikace eh, do té doby eh, důvěrných, důvěrného textu ANFA bylo jednomyslným rozhodnutím Evropské centrální banky a národních centrálních bank v eurosystému tak, abychom dostali našemu závazku transparentnosti. Toto zveřejnění by mělo rozptýlit nedorozumění, která se týkají ANFA a zvláště také vysvětluje to, že jediným účelem ANFA je stanovit limity eh, nepeněžních nebo neměnových eh, operací eh, národních centrálních bank, které tyto banky mohou podle smlouvy provádět. Nic víc a nic méně. Nemá to vlastně stát v cestě cílům a úkolům eurosystému a zvláště jednotné měnové politice. A konečně eh, na doplnění informace z ANFA ECB také zveřejnilo údaje o, eh, o eh, součtu čistých finančních aktiv eurosystému. Následovat budou i Národní centrální banky a zveřejní své vlastní čisté finanční, svá vlastní čistá finanční aktiva při příležitosti zveřejnění ročních závěrek. Tyto údaje poskytnou faktické informace veřejnosti. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše otázky. Thank you, Děkuji, pane předsedo Draghi, za velice zajímavý zajímavé vysvětlení, eh, včetně informace o situaci v bankovnictví a o tom, jaké další kroky berete ve směru k transparentnosti a e, zodpovědnosti ohledně e, zveřejnění této smlouvy. A nyní řečníci. Jako první Děkuji, pane předsedo. Herzlich willkommen. Děkuji. Vítám vás, pane předsedo Draghi. Je dobré, že v těchto neklidných dobách můžeme společně hovořit a debatovat. Vím, eh, jaké otázky asi položí kolegové a proto bych s vámi rád pohovořil o dvou aktuálních tématech. Eh, za prvé, ke konci týdne eh, je zde Evropský summit v Bruselu, kde půjde o to, jakým způsobem tedy Evropská unie a Spojené království se nějakým způsobem dohodnou. Podle mě je jasné, že není možné měnit evropské smlouvy a kdyby eh, požadavek eh, Camerona po právní závaznosti je tedy eh, vlastně povrchní a mělo by to dopad na mezinárodní právo veřejné. Zajímalo, zajímalo by mě, jestli to bude mít nějaký dopad na Eh, peněžní trhy, jak v Evropě, tak mimo Evropu a také bych se rád zeptal, jestli také spatřujete toto nebezpečí, protože podle mého názoru takové in, eh, in, instrumentárium, jak, jaké máme tady v tomto nařízení, eh, není zcela sjednotitelné, tedy s, těmi, s tímto vývojem. A za druhé, eh, co se, co se, co se týče eh, vlastně zrušení eh, bankovek 500 eurových. O tom se intenzivně diskutuje a jsou na to různé názory. Moje otázka je, co si o tom myslíte vy. Toto téma se eh, velmi silně redukuje na boj s kriminalitou. Mě by zajímalo, jestli by také mohlo jít o ztrátu důvěry eh, v naší měnu, pakliže bychom vlastně zrušili tu 500 eurovou bankevku, a nebo jestli by nedošlo k úniku kapitálu do jiných zemí, ku příkladu eh, do Švýcarska. Zajímalo by mě váš názor v tomto směru. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pokud jde o tu první otázku, tak určitě asi i někteří kolegové také mi položí. Takže k tomu bych řekl toto a poté můžeme ještě jít do detailu. Za prvé, ECB není smluvní stranou tohoto vyjednávání. Takže to jsou členské státy, které jsou smluvními stranami, to jsou vlády tedy, které jsou smluvními stranami toto vyjednávání, ale můžeme si k tomu dvě věci, které v podstatě, jak bych řekl, jsou i e, takovými základními premisami pro nás. Máme zde dva převažující aspekty, které třeba chránit. Jednak jednotný trh, to je jeden aspekt, a druhý, to je naše měnová unie. Měli jsme a v podstatě pořád platí, že jednotný trh je výhodný. Musíme ho proto chránit. Je evidentní, že další integrace monetární měnové unie je proto zásadní. To jsou základní dvě premisy pro názory ECB ohledně toho, o čem je třeba vyjednávat. A další, potom o tom jsme už hovořili minule při výměně názoru. Cíl tohoto vyjednávání, ideálním cílem tohoto vyjednávání bude eh, zakotvit Spojené království v Evropské unii a tak, aby Spojené království a Evropská unie spolupracovaly. Obě strany z toho musí profitovat. K druhé otázce teď. Za prvé, jasně bych řekl toto, že 500 eurová bankovka, 500 eurová bankovka a cíl omezit cash hotovost, to jsou dvě rozdílné věci. Je zde eh, eh, takové čím dál větší přesvědčení ve veřejnosti, že eh, bankovky s vyšší denominací, ty vyšší bankovky se hodně používají pro zločinecké účely. A právě proto jsme zde začali jednat. To neznamená, že lidé by nemohli ukládat své úspory do těch vyšších bankovek, eh, třeba 200, 200, 200 eurové bankovky a 500 eurová bankovka, ale ta se eh, považuje více a více ve veřejnosti za něco, co používají zločinci pro svou činnost. A v tomto kontextu tedy právě teď zvažujeme, že začneme tady s tím něco dělat. Samozřejmě, to musíme udělat ale velice pečlivě a co možná nejšetrnějším způsobem. A nyní se eh, rada guvernéru tím zabývá i eh, řídící výbor a budeme se snažit to udělat nejlépe. Ale neznamená to, že bychom chtěli redukovat hotovost. To ne. To je jasné. Děkuji. Eliza Ferreira. Budu ho, ho, hovořit anglicky, bude to rychlejší. Děkuji, že jste přišel. Moje otázka se týká dávných událostí k bankovnictví, které nám ukázaly, jak ty Eh, slabší ekonomiky jsou náchylné, eh, zadlužení a jaké to má dopady, takže mm, i eh, mm, někteří komentátoři to komentovali tak, že bankovní unie selhala. A já se ptám, kdo tedy má dohlížet nad finanční stabilitou? Moje otázka je taková to. Za prvé, je možné aplikovat e BRD, jak to děláme bez jakýchkoliv stabilizačních mechanismů? A když tedy skončíme, teď skočíme do třetí fáze této směrnice, takže mm, mm, bude to možné, že tak přeskočit a je logické, abychom zároveň v některých ekonomikách, abyste chtěli zároveň, aby banky šly na soukromý trh a tam si obstarali kapitál a za, zároveň zde máme Bailey in takže tady vysíláme úplně odlišné signály trhům. A za třetí, kdo jak si eh, má dohlížet, my máme takovou vizi nad systémy bankovnictví, je to komise, příslušná oddělení nebo mechanismus SSM, takže není se najednou nějaký konflikt náhodou mezi těmito dvěmi agendami. A třetí se týká zadluženosti státu. V roce 2012 jsme hodně hovořili o ratingových agenturách a zároveň, ale v podstatě vy hodně se opíráte o tyto nástroje a o těchto rej- na, no, hodně spoleháte na ty ratingy ratingových agentur. Neměli bychom se tedy vrátit k té diskuzi v roce 2012 a 2013? Děkuji. Thank you. As far as the first question... Pokud je o to první otázku, tak je třeba si uvědomit, že odpovědnost za BRAD je na bedrech komise a na eh, radě eh, pro řešení bankovních problémů, Single Resolution a takže máme zde i ta nová pravidla Berlin, ehm, máme zde přechodné období, do, ano, došlo k velkému posunu a je to změna, kde si myslíme, že to změna k lepšímu, k lepšímu, poněvadž takto peníze daňových poplatníků se nebudou používat na záchrany bank, jak tomu bylo bohužel v dobách krize. A také ještě připomenu, že tady v podstatě mm, to není ojedině, ojedinělý názor. V podstatě řada států má podobná pravidla bail-in. Záchrany bank je tedy odpovědností komise monitorovat aplikaci těchto pravidel, vyhodnocovat jejich efektivitu a jak mohou tato pravidla řádně fungovat. První předpoklad je, že banky musí mít dostatečnou kapacitu absorbovat ztráty. A z tohoto pohledu, co se co děláme v posledním roce, roce a půl, kdy máme tylak a na světové úrovni, a to se dělá i na úrovni RML, to jsou eh, tedy ty minimální eh, eh, požadavky, které se týkají zadluženosti. Takže to jde stejným směrem, to znamená, že velké banky budou mít dostatečnou kapacitu absorbovat ztráty. To je důležitý předpoklad. A, a pravidla BRD jsou v souladu s mm, finanční stabilitou. Pravidla BRD, BRD stanoví eh, výjimky, kde některá pasiva eh, mohou být osvobozena, vyjmuta, vyjmuta v případech, tedy v situacích systémové finanční nestability. Jak jsem řekl, odpovědnost za hm, tuto situaci, respektive její vyhodnocování, to je na bedrech komise. A řídící orgánu pro řešení bankovních krizí. Potom, jak víte, naše banka ECB dost obšírně zvažuje otázku ratingových agentur a v podstatě víme, že především, ale to jsou agentury, které používají investoři. Fakt, že ratingové agentury používají především investoři, to je, v tom jsou pro ně tedy nejdůležitější. A Eh, nemělo by mít smysl mít eh, rating ratingových agentur, pokud by to nepoužívali investoři. A druhá premisa je, aby ratingové agentury byly nezávislé. My jsme mm, diskutovali o tom, že bychom měli mít i čistě evropské ratingové agentury, ale teď musíme to propojit, aby to bylo akceptováno i investory a zároveň, aby byly nezávislé a zároveň, aby nebyli v rukách všich, abychom nebyli tedy dáni na pospas těm největším ratingovým agenturám. Ještě poznám... That, uh... Sorry, not possible. Um, thank you for the... Já vám děkuji za to objasnění ohledně BRD a také to, s čím se tu počítá. A jaké jsou tady různé možnosti, Sandro Luz? Dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer Draghi. Dank u wel, meneer Draghi. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Dragimu za to, že je to dnes mezi námi. Také já si myslím, že je důležité, aby nás obeznámil se situací, aby parlament mohl na vše dohlížet. Myslím si, že ohledně vaší politiky nyní dostáváte čím dál více kritik nedávno na plenárním zasedání v parlamentu v Štrasburku se celá řada ekonomů vyjádřila ohledně tohoto. Ostatně i veřejnost na ulicích tady si stěžuje, že prostě úrokové sazby jsou velice nízké, situace je špatná a ostatně i jsou tu tedy hlasy, že se tu v podstatě něco hodně, hodně ztrácí. Jsou tu velice nízké úrokové sazby, pak je tu ten systém kvantitativního uvolňování, zdá se, že to jaksi nefunguje a Máme tedy nízké úroky, ale myslím si, že to netvoří součást řešení, spíše je to součást celého problému. Není to řešení. A také tedy jedna záležitost eh, z médií, tedy zdá se, že eh, jste v kontaktu s italskou vládou ohledně nákupu částek těch eh, nevy, eh, nesplácených úvěrů. Já nevím, možná je to výhoda pro italskou vládu, ale říkám si pro boha, jaká je v tomto výhoda pro celý zbytek eurozónu. Jsou to obrovské převody ze severu na jih, není to takový eh, nějaký způsob, jak tady obelhávat naše spořiče, naše daňové poplatníky. Proč něco takové to děláte? Let me first answer the first question. Já bych první chtěl zodpovědět tu první otázku. Já si nemyslím, že bych souhlasil s vámi, když říkáte, že QE a měnová politika eh, celkově nefungovala. V podstatě ono to fungovalo a to docela dobře. Máme tu odhady ECB, mm, že se nám podařilo dosáhnout poloviční obnovy, tedy za poslední dva roky. To můžeme právě připsat na úkor naší měnové politiky. Nezapomeňte na to, že za poslední čtyři roky naše měnová politika byla tou jedinou stimulující politikou. To znamená, že nyní tu můžeme čelit poměrně odlišné situaci, než jaká to byla před dvěma, třemi lety, roky. Tedy ta obnova je postupná, není to nic závratného, ale postupně se obnovuje a pokračuje. No a právě na těchto základech musíme pak dosáhnout těch dalších cílů a tím je tedy vrátit se znovu k té úrokové sazbě podle našich záměrů. To znamená něco, co se bude přibližovat dvěma procentům. Samozřejmě, že ta situace nyní je méně uspokojivá a jak jsem ostatně i připomenul v mém úvodním prohlášení. Rada se bude zamýšlet nad možnou revizi, Já nevím, jak přesně se to nastaví. Prostě revize měnové politiky na zasedání v březnu. Tato politika eh, samozřejmě vedla k nízkým úrokovým sazbám. A já skladu otázku, zda je to něco, specifického pouze pro eurozónu, anebo zda je to něco, co prostě panuje všude. Všude, ve Spojených státech, v Japonsku. Myslím si, že tady na tom není nic tak zvláštního v rámci měnové politiky ECB. No a pak ten problém s tím penzijním fondem, fondem a pojištěním, mm, ten se to, co musí řešit tady v Evropě, v podstatě řeší ty samé problémy a jaké mají takové penzijní a pojišťovnické fondy v Japonsku či ve Spojených státech. Ale zase i tam to řešení je mírně odlišné, to záleží na jejich regulačním rámci, na jejich strategiích pro investice a pro spoření. A samozřejmě my si to velice u, dobře uvědomujeme a upřímně si přejeme, aby úrokové sazby zase narostly, protože to bude znamenat, že obnova tu úspěšně postupuje a že inflace se snižuje k těm našim eh, cílům. Samozřejmě tomu tak ještě nyní není, ale upřímně dnes asi by si někdo mohl pomyslet na změnu politiky, ale když bychom ji radikálně změnili, tak se ta ekonomická situace zhorší a zpomalí se a protáhne se ještě to období, kdy to nebude vyřešeno. No a ta druhá otázka, vy jste řekl, že ECB je v kontaktu e, s italskou vládou. Já tedy o tom nevím, ale ještě bych chtěl říct si něco co se objevilo v médiích před nějakými dvěma či třemi dny, že ECB bude eh, nakupovat ty nesplácené úvěry Itálie, aniž by někdo věděl vlastně, kde se toto vzalo. My nebudeme nic takového kupovat. Otázkou tady je, zda tyto úvěry, ty NPL, speciálním formátu, formátu EBS můžou být jako určitá míra zajištění. ECB prostě stanovila jasná pravidla pro tyto druhy zajištění a tato pravidla se budou um, uplatňovat pro všechny EBS. Um, budou tam minimální požadavky pro dvojité A, to znamená zahrnutí těchto úvěrů do toho portfolia a budou podrobena právě těmto kritériím způsobilosti pro zajištění. To není tedy o tom, zda jsme pro nebo proti. Já tedy si nejsem vědom žádných takových druhů dialogů s vládou. A na závěr ještě chci říci, že ani tady v té oblasti zajištění jsme neměli žádné podstatné ztráty. Děkuji, Sylvie Gula. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit anglicky. Chci navázat na otázky Burkharda Balce stále se šetří, jak je, by bylo možno se dohodnout, eh, aby Spojené království zůstalo eh, v Evropské unii. Eh, podle mě ta dohoda by neměla jít nad smlouvy. Proto tedy s určitou obavou eh, sleduji eh, rozhodnutí šéfů států a vlád, které způsobí eh, politické a právní nejistoty. Nemyslíte si, že nejednočná mezinárodní dohoda vytvoří nebezpečný precedens systemického, systemické povahy z důsledky na trhy a ekonomiky? Vy jste ve své odpovědi Burkhardovi eh, řekl, že ECB není stranou jednání, ale kdyby byla stranou, tak skutečná změna eh, smlouvy by si vyžadovala také vaše stanovisko a věděli bychom, co si myslíte. Nemyslíte si tedy, že je zde určité riziko v tom postupu, který byl zvolen a za druhé, neměli bychom využít této příležitosti ke konsolidaci anebo další integraci eurozóny? protože pro eh, lidi v eurozóně jediným účelem bude nalézt spravedlivou dohodu, kde Spojené království bude mít jasnou situaci, ale i naše obyvatelstvo by mělo mít prospěch ze všech těchto debat. Děkuji. Děkuji. Souhlasím v obou případech. Za prvé, zcela souhlasím, že ne zcela jasný rámec eh, těchto jednání, eh, nejednoznačný rámec eh, té dohody, jak jste řekla, by měl negativní dopady systémové povahy pro Evropskou měnovou unii a pro eurozónu. Čím jasnější ta dohoda bude, tím to také bude lepší pro nás všechny. Za druhé, také s vámi souhlasím, že bychom měli využít této příležitosti k prohloubení eh, integrace měnové unie. Nedávné události rozhodně prokázaly, že nedokončený stav měnové integrace se může stát zdrojem eh, fragility proto také bychom měli tuto příležitost využít a integraci prohloubit. A ta dohoda, ať už bude jakákoliv, nesmí oslabit další integrační pohyb naší měnové unie. Ano, máte čas ještě na návaznou otázku. Často slycháme, že je diskriminována, eh, diskriminováno Spojené království, ale to Spojené království se samostatně rozhodlo, že eh, nepůjde do eurozóny. Co, eur, co diskriminace eurozóny, pakliže institucionální rámec zůstane i dlouhodobě stejný? Jak už jsem řekl, my musíme chránit dva aspekty a to bude naše vodítko při uh, vyjádření našeho názoru k tomuto. Za prvé, jednotný trh, ten je třeba chránit. A za druhé, integrace Evropské měnové unie. Oboje dvoje je třeba stejně chránit ve všech aspektech, v těch aspektech, které jste zmínila, ale i e, s ohledně ostatních aspektů. Děkuji, Mariza Matěj. Brigáda. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Dragi, já vám chci poděkovat, že jste se k nám dnes dostavil. Po mnoha letech negace ECB zavedla um, měnový program, který je naprosto bezprecedentní. Tady je takový pokus odklonit tak nějak ten aspekt recese a inflace z eurozóny. Nicméně tento program byl také navázán na určitý pocit v členských státech, že se tu neřeší eh, politiky měnové, ekonomické, že jsou recesivní. My jsme si samozřejmě vyslechli váš úvodní projev a chtěla bych položit následující otázku. Kromě globálního kontextu, kromě vašich osobních přáních, přibližujeme se ano či ne k takové první vážné bilanci, protože je to důležité. Pokaždé, když sem přijdete, tak říkáte, že se to bude nějak zhodnocovat. Takže jste ochoten provést opravdu vážnou bilanci, anebo nadále budete vše negovat. Za druhé, bankovní systém. Banky v roce 2016 propadly více, než ve stejném období se propadly v roce 2008. Očekávání ohledně inflace se snižuje a růst je průměrný, a to ještě říkám hezky, abych eh, to nenazvala pravým jménem. A přestože jsme tu měli podmínky, které byly nakloněny, a i přesto um, jak se tu vynakládalo změnovou politikou a jak do bank směřovaly veřejné prostředky. My si myslíme, že ta politika kvantitativního uvolňování se tak nějak zakotvila mezi tím rizikem inflace a možnost pádu nějaké banky. Takže moje druhá otázka, pane Dragé, je následující. Přiznáváte, že velký problém je v rozpočtové pro politice, protože to není nějaký mix mezi rozpočtovou a měnovou politikou. ECB má určitou představu, co tady v tomto tedy dělá. No a pak třetí otázka. Ještě jednou se vrátím k vašemu úvodnímu projevu, že říkáte, že teď už to tady bude vše v pořádku, že přesto všechno, co se stalo, tak ty jednoduché prostředky, které byly předtím směřovány do bank, nyní vejdou do té reálné ekonomiky. Já sama si ale myslím, že to byl velký neúspěch, takže ECB si opravdu uvědomuje, jaké jsou její omezení v měnové politice a jaké mohou být ty kontracyklické tendence. Sorry, you asked three questions. The first is about, uh, about... Vy jste položila tři otázky. Ano, ta první tedy k fiskální politice v tom kontextu měnové politiky, která byla pozitivní nebo flexibilní a bude i v nadcházející době. Když se zaměříme na tu fiskální politiku eurozóny, tak eh, ta situace nyní je taková, že je tedy mírně expanzivní. V loňském roce nebo v posledních letech byla taková, řekněme, neutrální, konsolidovala se v předchozím roce a nyní tedy už eh, konečně expanduje. Znamená to, že to tak platí pro všechny? Ne, samozřejmě odpověď je ne fiskální politika může být použita a měla by být použita v souvislosti na tom, kde tedy k tomu existuje prostor a potřeby. Tady tedy východiskem pro tato pravidla je to, že země, které proto mají podmínky, tak to používají a země, které nemají, tak je nepoužívají. A zodpovědnost co se týče tedy paktu růstu a stability a dohledu na něj, připadá na komisi a stávající pravidla v tom zahrnují i flexibilitu a že tedy komise bude vědět, jak toto interpretovat. Nicméně ještě se je možné udělat mnohé, aby se obecně vylepšily fiskální politiky v rámci jejich složení, ať tady budou expandovat a nebo budou tady kontrahovat, co se týče konsolidace. Možná tady to složení těch fiskálních politik by mohlo být vy už jste to tak ode mě slyšeli, že budou tak nějak přátelský růst, což znamená, že se tu budou zdůrazňovat veřejné investice, investice do infrastruktur a nižší míře zdanění. a na financování těch eh, strukturálních reform, že i nadále proto to budou určitým stimulem. Takže já to opakuji, že budou nakloněni soukromým investicím, aby to vedlo k vytvoření nových pracovních míst. To je takové ideální složení fiskální politiky. No a samozřejmě musíme mít na paměti, že plnění pravidel paktu růstu a stability je eh, naprosto zásadní. On celé to schéma je složité, protože to samozřejmě představuje i odlišné ekonomické situace v různých zemích. A toto je ten rámec, v rámci kterého, já vám to chci ještě jednou připomenout, ta měnová politika v podstatě byla jedinou opravdu stimulující politikou za uplynulých čtyř let. A ještě bych k tomu něco dodal o těch vymezeních měnové politiky. Ano, určitě na to mohou být různé názory, existují i různé soubory těch vymezení. V první řadě to může být vůle něco dělat, za druhé schopnost něco dělat, a za třetí tedy samotná efektivita našich kroků. A tady se to zejména týká toho třetího bodu. Jak jsem příš předeslal, ano, my v ECB na to nahlížíme tak, že měnová politika, té můžeme poděkovat vlastně za polovinu celkového růstu a obnovy za posledních několik let. Že díky ní právě se tato situace zlepšila, byly tu nižší ceny. Takže můžeme říct, měnová politika byla a i nadále je efektivní. Nicméně, jak jsem také již mnohokrát řekl, máme tu celou řadu nástrojů, které se mohou využít a my se na ně samozřejmě na všechny zaměříme a podíváme se, které z nich jsou ty nejefektivnější. A ta třetí otázka se týkala bank, ale mohla byste ji prosím zopakovat? Yes, we are really beyond our... Ale už máme trošku spoždění, já se omlouvám, říká pan Draghi. Takže jenom prosím zhrňte ten název. Takže ta otázka byla následující. Já jsem se vás tázala na ten neúspěch toho mixu, politického mixu, tedy mixu mezi fiskální a měnovou politikou, tedy, že vy jste říkal, že konečně tedy eh, se ty finanční prostředky dostanou do reálné ekonomiky. Takže na to jsem se zaměřila v té mé otázce. Já si myslím, že už eh, jsme se tomu věnovali. My se na to díváme z různých hledisek, úrokových sazeb, délky splatnosti a celé řady dalších bodů a to vše v rámci měnové politiky bylo efektivní. Van Gigo. President, uh... Pane předsedo, za prvé chci stručně říci, že co se týče otázky řešení problému bankovních dluhopisů a probíhajícího jednání o kritériích eh, způsobilosti pro bail-in, jsem přesvědčen, když slyším, že některé členské státy, ale dokonce i zástupci ECB žádají o vyloučení určitých eh, pasiv. I vy jste, co si naznačil v tomto směru. Podle mě je velmi důležité, aby Evropská unie se eh, dívala zcela pevně na závazky bank a nevysílala chybné signály směrem k trhu a neoslabovala pravidla pro banky, které jsme si teprve nedávno schválili. A co se týče druhého problému, když se podíváme na údaje o svapech, tak inflační eh, očekávání jsou teď poměrně pevně zakotvena až 10 let, jsou pod cílem ECB daleko. Mohl byste nám tedy vysvětlit, jaká opatření plánujete k ochraně renomé ECB a toho, že své vlastní cíle bere vážně? Jaká opatření plánujete střednědobě v tomto směru? A dále co považujete za Eh, správný fiskální postoj v eurozóně, abyste doplnili svůj současný eh, měnový postoj. A konečně mohl byste naznačit, jaké inflační sazby v jakém časovém období byste považoval za indikátory úspěchu či selhání měnové politiky ECB? Eh, e Děkuji. Za prvé, já chci říci zcela jasně, že ty takzvané výjimky z finanční stability eh, se týkají EBRD. To není něco, eh, na co kladem důraz já, anebo eh, CB. To je v ustanoveních EBRD a já jsem jenom ukázal na tato ustanovení. A chci říci, že součástí úspěšného provádění eh, tedy BRD, eh, že je to vlastně změna k lepšímu. Eh, úspěšné naplňování těchto pravidel po určitém časovém období bude záviset na tom, jestli mají banky dostatečnou kapacitu zvládat ztráty a je naším úkolem zajistit, aby to tak bylo. A já s vámi i souhlasím. V návaznosti na prosazování těchto pravidel, na přesném a včasném prosazování těchto pravidel právě záleží. A za třetí, a tam potřebujeme zlepšení, také to závisí na tom, jak členské státy převedou tato pravidla do své právní úpravy my jsme měli dvě země, kde se eh, použila tato pravidla bail-inu, Portugalsko a Itálie. Každá tato země ta pravidla použila jiným způsobem. A to je důležité. Stejné provádění v celé eurozóně by poskytlo věřitelům jistotu, že se jim dostane rovného zacházení ve všech zemích eurozóny. My hovoříme o bankovní unii, ale když v aplikaci pravidel bail-inu nezajistíme stejné zacházení, budeme od bankovní unie daleko vzdáleni. Tam potřebujeme tedy zlepšit. To jsem chtěl jasně říci, co se týče mého postoje k pravidlům BRD. Ta druhá otázka se týkala očekávané inflace a jak jste zcela správně řekl, jsme stále ještě daleko nevyužíváme jenom jeden indikátor. Eh, Slých, proslýchá se, že eh, používáme takový pětiletý indikátor, ale my používáme celou sadu indikátorů. A eh, bez ohledu na to, jaký indikátor, na jaký indikátor se podíváme, jsme našim cílům ještě hodně vzdáleni. Proto je náš politický postoj takový, jaký je. A Rada guvernérů eh, znovu přehodnotí a eventuálně změní tento náš postoj v březnu. Eh, o jakou inflaci stojíme, abychom ji považovali za úspěšnou? Eh, naším cílem je inflační sazba pod anebo blízko dvěma procentům. To znamená, že horizont, do kterého chceme našich cílů dosáhnout, se za poslední dva roky značně prodloužil. Mysleli jsme, že toho cíle dosáhneme v roce 2017, teď vidíme, že to bude později. Důvod je zřejmý. Došlo k vývoji mimo náš vliv ve zbytku světa, v rozvojových zemích, co se týče komoditních cen, cen ropy, které jsou důvodem prodloužení tohoto inflačního horizontu. A mimochodem stejnou situaci zažívají i Spojené státy. A přibližně ve stejné situaci je i Japonsko, neboli se to týká celého světa. Relevantní otázkou pro nás je, jestli toto je skutečným důvodem opustit naši strategii měnové politiky. Odpověď zní ne. Jak jsem řekl na poslední tiskové konferenci, my se nevzdáme. Konečně jste mi položil obtížnou otázkou. Jaká, jaký je správný fiskální postoj k eurozóně? V současné době je to to, co máme nyní, to znamená mírně expanzivní. Ideální fiskální postoj by měl být expanzivní za respektování a plnění paktu růstu a stability to tedy uhrnem, ale jak jsem řekl předtím a vždy na tom trvám, mně se to poměrně lehko vyslovuje, politicky se to ovšem těžko prosazuje a to je eh, tedy eh, složení rozpočtu, na čem eh, záleží nejvíc. Mnohem víc než na těch agregátních číslech. Děkuji. Marko Zany. Ano, děkuji. Já mám dvě otázky na pana předsedu banky. První se týká jednotné měny a její udrženosti udržitelnosti. Po 40 letech máme zde tu ekonomickou doktrínu a 17 let vidíme, že e, je to selhání. E, zde vychází k velkým nerovnováhám v těchto zemích, což vedlo v řadě zemí ke kolapsu a v podstatě i e, ten roz, ty nejvíce rozvinuté stagnují. I pan ministr Pádová mm, mm, při slyšení na výboru pro zaměstnanost prohlásil, že mm, bez směných kurzů, e, které by, e, byly, by, které takto budou udržovány, tak a pokud nebude možné devalovat, tak se nezastaví ta nezaměstnanost. Takže já mhm, i o tom mluví ekonomové, vynikající ukom, ekonomové, aby, že udržovat euro za, všech, za veškerou cenu, tak musíme akceptovat určitou míru nezaměstnanosti. A druhá otázka se týká jednoho předpisu, o kterém se diskutuje tento týden vlastně evropské instituce, o tom diskutují i ekonomové. Uh, to znamená, již eh, ty eh, eh, státní dluhopisy nebrat jako risk-free assets, tedy o tom hovoří i pan Schäuble, německý ministr financí a jeho váš kolega z Bundesbanky já se ptám, co si o tom myslíte, Neuvažovat, nepovažovat již tedy eh, ty státní dluhopisy v evropském systému jako aktiva bez rizika, eh, eh, risk-free assets. A jaký to bude mít dopad na stabilitu bankovního systému, který je pod velkým tlakem? A, mm, takže nebude to znamenat další adaptace vůbec, abychom mohli eh, pracovat s takovými nástroji. Takový malý příklad. Víme, že uvnitř bankovního systému v Itálii například banky nyní mají asi 400 miliard euro právě v těch státních papírech. A já se ptám, jaký by byl potom dopad na stabilitu finanční i na eh, trh se státními eh, dluhopisy, státními cenými papíry. Děkuji.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 teď s tou finanční krizí eh, v letech 2010 až 2011 s dohodou zdovil, tak ty státní cené papíry již nejsou risk-free přece. Ty státní různé dluhopisy eh, i díky těm zátěžovým testům, které provedla ECB, tak se považují ne za eh, risk-free, za bezrizikové. Takže to je prostě fakt. A my musíme teď převést tento fakt do nějakých obecných pravidel. Musíme vědět, že to je problém globálního charakteru a nemůžeme eh, my pouze tady v Evropě eh, na sebe vzít tuto iniciativu sami. Ale musíme se podívat, co se děje v jiných státech, v jiných koutech světa. Takže bazilejský výbor, který navrhl vypracovat eh, předpisy, pro všechny země, platné pro všechny země, tedy i pro Spojené státy, pro Spojené království, pro Japonsko, takže mm, již teď po určitou dobu se zamýšlí nad tím, co by eh, eh, jaký by mohl vypadat ten předpis, jak tedy eh, dohlížet nad těmi státními cenými papíry. A máme zde i mm, jednu publikaci ECB a potom i přípis centrální banky o tom se diskutovalo ve e, výboru FC a tam se diskutovalo o stejném tématu. Takže, jak e, jsem řekl, je to otázka velice relevantní a je to otázka, která určitě se bude muset řešit ještě, ale také e, bude třeba ji řešit velice jaksi uváženě a postupně. A teď k první otázce. Samozřejmě tady se naše názory liší. Já si nemyslím, že euro by podmiňovalo nějakou permanentní nezaměstnanost, že by to bylo provázané. Ne, nezaměstnanost z velké části je důsledkem krize a částečně je důsledkem eh, řízení hospodářských politik před krizí. Nezapomínejme, že dnes máme 10,6%, eh, eh, tedy méně než 11% nezaměstnanosti v eurozóně, ano, ale takže Mm, samozřejmě to mm, jsou prostě mm, takováto čísla. Samozřejmě jsou zde určité strukturální nedostatky, které jsou důvodem nezaměstnanosti a jasné, že přijetí jednotné měny eh, obsahovalo tedy závazky, které předtím neexistovalo, tedy směné kurzy například, tedy směné eh, různé závazky. A vzhledem k této nové situaci, tak je třeba změnit naše hospodářské politiky, jejich řízení a je třeba provést určité reformy, které jsou nezbytné. Já se omlouvám tedy za dlouhou italskou prezentaci. Děkuji za to, že jste mi to umožnili. Our institution works on the basis of multilingualism. So. My tady respektujeme multilingualismus v naší instituci. Bernard Mono. Pane předsedo, dobrý den. Vy jste koncem ledna v Davosu oznámil, že chcete zrevidovat měnovou politiku v březnu a pokusit se dále podporovat více ekonomiku. Tímto říkáte, že zde neexistují žádné limity, pokud jde o ty nekonvenční nástroje a mm, že váš cíl e, inflační jsou 2%. Dobře, ale jaké nástroje se budou používat, aby, protože již tedy ty sazby z úspor jsou negativní a e, e, sazby jsou na nejnižší historické úrovně a ekonomika v eurozóně pořád nenastartovala. Zde tedy to, ty dokonce i negativní sazby a to do, postihuje banky i celoživotní pojišťovny. A to znamená, i vy pořád vždycky něco slibujete navíc a protahujete i ten plán QE, kvantitativního uvolňování. A mm, to v podstatě ale nahrává ne produktivní ekonomice, ale spekulacím. A já se ptám, jaká je zde ta bilance toho desetiměsíčního kvantitativního uvolňování Eh, uvolňování. Jaká je další etapa? Uděláte to stejně jako americká centrální banka, že budete neustále protahovat QE do nekonečna, anebo eh, budete se snažit o skutečný ekonomický růst eurozóně. Nikdy euro nebylo optimální měnou. Na, mm, i vedlo, protože to vedlo k inflaci, k nezaměstnanosti k, e, a e, nemluvě o e, německé platební bilanci a to je neudržitelné pro ostatní partnery eurozóny. Jak tedy zastavit tu to pekelnou spirálu, která byla nastartována a E, protože v podstatě tady jsme jako na Titaniku. Já se také ptám, pane e, předsedovi, jako ekonom, můžete se rozumně domnívat, že euro jednotná měna vůbec má nějakou budoucnost? Jinými slovy, není e, tady řešení, že bychom měli zónu s několika devizami? Děkuji za odpověď. Well, yes, I think the... Hm. Ano, já si myslím, že euro má budoucnost jakožto ekonom si myslím, že má budoucnost. Nicméně ještě bych chtěl dodat, že je třeba zapracovat na té budoucnosti. A ještě to napojím na něco, co tu již eh, zaznělo, tedy měli bychom využít této příležitosti, abychom prohloubili integraci naší měnové unie. A nyní k té vaší první části otázky, tedy konkrétně zda má ECB dostatek nástrojů. Odpovědí je ano. Naše programy na nákupy e, jsou dostatečně flexibilní, aby se mohly přizpůsobit na měnícím se okolnosti na trzích a Právě jsme upravili určité parametry, projevili jsme to tedy tou e, rozšířenou nabídkou dluhopisů, které mohou být nakupovány, také jsme rozšířili e, jaksi horizont a to rozšíření horizontu bylo rozhodnuto na počátku prosince a k tomu se připojí ještě nějakých 680 až 700 miliard eur v likviditě za období 2009 eh, až nyní, to znamená téměř dvě třetiny z původního programu a to rozhodně eh, není eh, malá položka. Takže jsme přesvědčeni, že pokud to bude zapotřebí, jak jsme tedy oznámili, rada provede revizi, aby se zvážila politická situace na dalším zasedání v březnu. A pokud tedy eh, Rada GC usoudí, tedy, eh, tak budeme schopni upravit tyto naše eh, programy na nákupy a využijeme za to tedy těch, k tomu tyto naše nástroje. Děkuji vám. Děkuji, Pavlo Zalba. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente Draghi, já budu hovořit španělsky. a budu hovořit o Brexitu. Já souhlasím s tím, že je to příležitost pro to, aby se eurozóna učinila další krok směrem k integraci a také souhlasím s vámi v tom, že je třeba ochránit eh, vnitřní trh a měnovou unii, ale mám takový dojem, že to je jenom takové že se tu eh, tak nějak skrývá ta pravda tedy. Eh, o co tu jde? že ohrožená měnová unie v celém tomto procesu vyjednávání. Mohl byste mi to objasnit? Ehm, řekl jste, že je zapotřebí větší míra veřejných investic a méně daní, ale také tu zaznělo, že je třeba respektovat a rigorozně plnit pakt růstu a stability. Ale jak se nám toto podaří, tento začarovaný kruh? A na závěr, co se týče bank eurozóny, vy jste to obhajoval situaci bank v eurozóně, zejména eh, vzhledem k situaci z roku 2000. Není to nic nového, že tu zažíváme podstatnou nestabilitu na trzích. Není to přehnané, ta reakce trhů, a na závěr, eh, tak nějak tu zaznělo takové dvojí vynakládání, co se týče rekapitalizace bank, italských bank a tom té vysoké míře rekapitalizace. Mohl byste to nyní protiargumentovat, aby nám bylo jasné, že tomu tak nebylo? Děkuji vám. Thank you. On... Děkuji vám. K té první otázce tady musím znovu říci, že e sebe není smluvní stranou tohoto jednání a já zatím tedy o ničem nevím, nejen, že nejsme stranou toho jednání, ale také si myslíme, že tu jsou určité pokyny, alespoň z toho, jak můžeme nahlížet na výsledky toho jednání. Tady hlavním cílem by mělo být ochránit jednotný trh a ochránit, zachovat a také zachovat to právo na prohloubení integrace měnové unie do budoucna. Za druhé, otázka o tom, zda země mohou udělat to, co jsem navrhoval, aby provedli podle pravidel. Já si myslím, že tady je celá řada naprosto jasných věcí. Já neustále opakuji, že složení rozpočtu je mnohem důležitější než ta položka agregátu. Za druhé je tu celá řada důkazů o tom, že ty stávající pravidla obsahují flexibilitu a komise spravuje tuto flexibilitu, jsou takovým ochráncem flexibility. Máme tu rozsáhlé důkazy o tom, že pokud se podíváte na většinu členů eurozóny, tak nemůžete říci, že jejich rozpočty kontrahují. To opravdu nemůžeme říci. Jakékoliv srovnání v celosvětové míře vám dokáže, že tomu tak není. A co se týče těch agregátů, jak jsem tedy předeslal, myslím si, že tady je podstatný, podstatné rozširování a k té e, otázce bank eurozóny. Zase už to tu zaznělo. Situace v bankovnictví je odlišná od situace v roce 2012, zejména co se týče posílení kapitálové pozice ze strany bank za poslední čtyři roky um, to ratio ETR1 se zvýšilo z 9 na 13 to znamená, jsou nyní odolnější, co se týče čelení šokům a kvalita kapitálu bank se také zlepšila. A také jsem řekl, že v roce 2015 banky pod naším dohledem, zejména ty hlavní banky, navýšily své zisky ve srovnání s rokem 2014 a také jsem zmínil to, že je tu také skupina bank právě s podstatnou úrovní těch nesplácených úvěrů, ale eh, jak na to nahlíží ECB, tyto nesplácené úvěry byly identifikovány v průběhu toho hodnocení, kdy se vůbec poprvé použila ta eh, jednotná definice, aby se s nimi řádně nakládalo. Takže tady není nějaký dodatečný požadavek, aby se provedlo dodatečné zhodnocení. A ECB a SSM si uvědomuje, jak tady vynakládat eh, s těmi nesplácenými úvěry vždycky po určitém období a bude to provázeno jednotně. Teď si nejsem příliš jistý, jaká byla ta vaše čtvrtá otázka. Ta se týkala italské rekapitalizace, že někdo tu tvrdí, že tu bylo takové dvojí vynakládání vůči tedy italským bankám. Kdybyste nám tedy mohl říci, že tedy jste jaksi nezacházeli s někým jinak. Ne, rozhodně tady eh, takové jednání eh, to neprovádíme. Rozhodně nejednáme s Italií jinak. Ten důvod pro vytvoření a pro existenci SSM je právě, aby se zajistilo, že ten dohled se bude konzistentně provádět po celé eurozóně toto je důležité mi neustále na paměti. To je v podstatě samotný základ, eh, předpoklad pro tu motivaci lidí, kteří pro nás pracují i v rámci SSB. Děkuji, Pervan Špere. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já bych se chtěla vrátit ještě k otázce, kterou vám položila kolegyně Eliza Ferreira ohledně bail-in. Vy jste řekl, že, ty, eh, že existují různé nástroje a podobně, ale co nás neklidňuje, je, když se podíváme na realitu a máme dojem, že eh, eh, platnost mechanismu bail-in bez toho, aniž by Eh, existovaly další ty součásti celé té skládačky, tak to může ohrozit eh, eh, celý ten mechanismus. A zde bychom chtěli tedy konkrétní odpověď. Na druhé straně byste řekl, že o přesnu, až se budete zabývat A přesno, až se budete zabývat vývojem potenciálu měnové e, politiky, tak e, mm, vezmete do úvahy, jak tedy banky aplikují měnovou politiku. To znamená, máte tady nějaké obavy, e, jak vůbec banky využívají tu likviditu, kterou jim dáváte dispozici, anebo si myslíte, že členské státy, respektive ministři financí, by měli dělat víc, aby zajistili, ochránili budoucnost eura? Ještě bych doplnila třetí otázku, která doplňuje tu druhou. A ta se týká harmonogramu. Vy jste již odpověděl na dvě otázky týkající se vyjednávání se Spojeným královstvím. Vy jste autorem zprávy pěti předsedů, jak se ji říká, a vidíme, že zde existuje velké napětí Mm, kdy výdobytky Evropské unie eh, musí být zcela skonsolidovány a čas hraje proti nám v tomto. Takže v tomto harmonogramu, který je určován vyjednáváním se Spojeným království a asi bez ohledu na výstupy z Evropského samitu, protože my oficiálně čekáme výsledky přece referenda jako takového nejprve. Takže mm, realizace těchto návrhů a celý ten harmonogram, jak vy to vidíte? Mně se zdá, že my potřebujeme, aby to šlo rychleji, aby eh, eh, eh, vlády především, vlády především rychleji aplikovaly rozpočtové politiky, o kterých jste mluvil, které jsou nezbytným doplníkem té vaší měnové politiky, kterou máte na starosti vy. Well, first question is... Ta první otázka se týče BRRD. Ano, my potřebujeme ty dva pilíře. Chtěl bych zdůraznit, že eh, tento systém se vylepšil a ty úpravy, které nyní fungují, se jsou stejné. Samozřejmě, že máme různé instituce, které fungují na základě jiných jurisdikcí, nicméně Funguje to podobně jako v jiných zemích. A tady klíčem pro úspěšnou implementaci BRRD, tady naléhá, je, aby za prvé měly banky dostatečnou absorční kapacitu věci úvěru, dále také prosazování eh, těchto pravidel a za třetí harmonizovaná implementace ze strany národních orgánů tedy implementace těchto pravidel. No a pak jsou to i další prvky, které jsem nezmínil, například přechod na tento nový režim, ten byl podstatný a ano, vyžaduje si to dodatečná úsilí, jak co se týče transparentnosti ze strany bank samotných, ze strany národních orgánů a také co se týče finanční informace o všech těch spořitelech kteří investují do bankovních dluhopisů. Ono se jednoduše říká, lidé by tedy měli chápat to, že když si koupí dluhopisy, že je to riskantní. No, ono se nám to jednoduše říká, ale rozhodně to není lehké pro mm, mm, pochopení ze strany mm, veřejnosti. Proto potřebujeme větší míru informovanosti, nějak jim na pomoci. A samozřejmě Měli jsme tu určité pozastavení a je třeba se pohnout také ve věci těch vkladů a pojištění. A právě proto tu máme tedy ty dobře zorganizované soubory pravidel, nebo alespoň tímto směrem směřujeme k splnění tohoto cíle. Za druhé, likvidita bank. My víme, že naše měnová politika, programy na nákupy, také vkladové e, režimy a zajištění, to všechno přispělo k zajištění toho, že banky, pokud si půjčují od ECB, takže tyto prostředky e, půjdou do reálné ekonomiky. To znamená, že jsme vylepšování podmínek pro úvěry, e, zapojení větší míry podniků, dále Eh, rozšiřování nebo vyrovnávání té míry eh, vypůjčování, co se týče periferií a hlavních měst. A myslím si, že k tomu přispěly právě tyto rovné podmínky a také zapojení těch nejrůznějších měřítek a nástrojů. Třetí otázka se týká té zprávy pěti předsedů. Víte, tato zpráva eh, má takové dvě dva výhledy, takový ten dlouhodobý výhled a výčet těch aktivit, které jsou tam popsány, a tedy střednědobý, a pak ten dlouhodobý, kde se stanovuje prohloubení měnové unie. Nicméně nestanovuje se tam, že tento dlouhodobý horizont by měl záviset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 tuto otázku byste asi měl spíše položit předsedovi SSM, který bude hovořit zítra během eh, toho meziparlamentního týdne. Takže jen poznamenám, že co se týče současného vývoje trhu, ten spíše reaguje na obecné faktory, které se týkají oslabené ekonomické aktivity na celém světě. Kapitálové požadavky se moc nezvýšily v porovnání eh, s loňskem a banky by měly mít prospěch ze silných kapitálových pozic. Co se týče konkrétních nástrojů, o nich jste se zmínil, ECB a SSM nedávno hovořili o tom, že budou eh, tedy eh, se řídit nedávným nedávným e, názorem EBA, co se týče MDA podle článku 41-41 e, o CRD. To, tento spouštěč pro MDA je podroben intenzivní debatě a analýze a MDA bude odstartován poté, co e, banka dosáhne kapitálových požadavků podle plíře 1 a 2 a podle určitých bufferů. Na trzích se hodně hovoří o e, tom, že se nezveřejňují tyto spouštěcí body na e, tyto částky a Daniel Louis e, o tom bude hovořit konkrétně, ale mějte na paměti, je taková, že, že SSM nezakazuje to zveřejnění. Některé banky byly dokonce přinuceny eh, orgány a úřady, aby zveřejnili tyto informace. Na to je potřeba nezapomínat. Co se týče té konkrétní banky, já už jsem úvodem zmínil, že existují situace, a já to znovu přečtu, to, co jsem řekl. Já jsem řekl, že některé části bankovního eh, sektoru stojí před značnými výzvami od nejistoty až po právní spory a náklady na restrukturalizaci. Takže SSM si je toho vědoma a jsem přesvědčen, že předseda SSM bude nejlépe povolán zodpovědět na vaši konkrétní otázku. Vy jste se ptal na tu konkrétní banku. Eh, jestli jsme to sledovali eh, během tedy eh, toho komplexního hodnocení. Ptal jste se na to? Jde o otázku, jestli tento kokos vlastně byly vytvořeny přesně, aby tedy banky a financování byly stabilnější a teď jsou vystaveny vlastně dalšímu tlaku, když v tomto konkrétnímu, konkrétním případě šlo o konferenci o bilanci a padla otázka, jestli bude možné přeměnit část toho kapitálu a také to vlastně vzbudilo obrovský ohlas na finančních trzích. Jak jsem řekl, to se týká eh, toho spouštěcího body, co se týče kokos a Daniel Louis nám, vám na tuto otázku přesně odpoví zítra. My se často přeme o oddělení a to je přesně tedy eh, ta situace, kdy jde o oddělení eh, dohledové politiky eh, a, eh, a měnové politiky. Ano, my hodně hovoříme o tom spouštěcím bodu a MDA. Někteří jsou k názoru, že by bylo možné tedy poskytnout více flexibility MDA a ve, ve stejném tedy jaksi košíku jako dluhopisy a a flexibilita a tak dále. O tom všem bude podrobně debata zítra a také budeme hlasovat o zprávě, která má eh, co dočinění s tímto tématem. jako von Weizsäcker. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Dragi, já se budu muset vrátit ke dvěma otázkám, které zde již padly. Ta první se týká dopisu pana Tuska a kontextu referenda o Brexitu. Ve svých předešlých odpovědí jste vyjádřil určitý optimismus, že otázka jednotného trhu a otázka, která se týká společné měny, jsou vlastně ortogonální a že se nepřekrývají. Já bych byl velice rád, kdyby tomu tak bylo. A kdyby tomu tak bylo, tak nevím, proč by to mělo být tak důležité pro Británii aby se o těchto otázkách vůbec během vyjednávání hovořilo. Já bych spíše věřil tomu, že kdyby Británie měla dojem, že jde o důležité téma a že se to překrývá, tak by možná bylo obtížné konstruovat jednotnou měnu tak, aby skutečně fungovala. Měli bychom tedy věnovat velkou pozornost potenciálním konfliktu mezi těmito dvěma oblastmi. Proto tedy První část mé otázky eh, se týká toho, kde myslíte, že by mohlo dojít ke konfliktu a jak jej eh, nějakým způsobem užitečně vyřešit. Druhá otázka se týká eh, nedávného finančního chaosu, jestli to tak mohu nazvat, co se týče stavu některých velkých evropských bank. Jak vy sám jste řekl, tento chaos nebyl způsoben nějakým, ně, nějakých, eh, nějakými eh, překvapivými vývoji. Žádný, eh, žádný zem, žádné zemětřesení jsme nezažili, ale měli jsme vlastně pesimistický výhled. Žádný zátěžový test neproběhl a přesto ta reakce byla významná. Eh, můžeme eh, tento vývoj interpretovat třemi, způsobem, třemi způsoby. Jeden, tak, jedna taková interpretace by řekla, že trhy fungují iracionálně. Za druhé, že eh, bychom měli vzít tedy bail-in vážně a další interpretace je ta, že přes veškeré úsilí, přes veškeré změny jsme možná ještě neudělali dost, protože pakliže dojde k nějakému Eh, posunu negativnímu v nějakém makrovýhledu eh, povede k, takovým, eh, k takovému chaosu a neklidu na trzích, je něco schnilého ve státě dánském? Myslíte, že lze vyloučit tu třetí možnost? Odpovím na vaši první otázku. Já nechci, aby to vyznělo optimističtěji, než jak eh, jsem optimistický nyní. Jak jsem řekl, ECB není stranou těchto vyjednávání. My chceme pouze zajistit, aby ty dva principy, které pro nás jsou důležitější než všechno ostatní, aby jednací strany tyto dva principy vždy měly na paměti. Jakékoliv oslabení jakéhokoliv z těchto dvou principů by mělo velice negativní systémové dopady na budoucnost Evropské unie i na budoucnost měnové unie. Vnímám vaši otázku jako spíše výzvu k tomu, abychom toto měli na paměti a já s tím naprosto souhlasím a také tento postoj budu interpretovat dál. Podle mě by tento postoj měl dominovat. Já jej eh, také sdělím eh, vyjednávacím stranám. Druhá otázka se týká nedávného vývoje. Je to vlastně kombinace faktorů. Nejedná se o jenom mírně negativní výhled, je to závažně negativní výhled, co se týče ekonomik, ekonomik eh, tedy rozvojových, zvláště jedné velké z nich, i když musím říci, že nedávné kroky, které učinila čínská vláda, ukazují to, co jsem již řekl na poslední tiskové konferenci, že se snaží dostat svému renomé odpovědných. Chci ale také říci, že trhy se potýkají s fragilní situací od eh, poloviny loňského roku. A nejedná se jenom o nejistý a negativní eh, vývoj, jde také o prudké pohyby eh, cen ropy a dalších komodit a také určitá nejistota, která se týká intenzity obnovy v jiných částech světa, kde více méně eh, bylo akceptováno, že ta obnova eh, bude probíhat dynamicky a eh, zřetelně. Takže je to kombinace takových se, kombinace série faktorů. Jeden konkrétní aspekt je následující a odpovídám v tom na vaši třetí otázku. Eh, významný regulační tlak, který charakterizuje kroky politiků od krize až doteď, značně zvýšil eh, objem kapitálu, které banky jsou nuceny držet. Jak jsem řekl, pro eh, banky eurozóny je to z devíti, je tedy, je tedy ten kmenový kapitál TIR 1 se zvýšil z 9 na 13 Banky jsou tím samozřejmě silnější. Kdybychom viděli e, takové dramatické výkyvy všech cen aktiv a komodit ještě před krizí, jsem si naprosto jist, že celý systém by býval byl mnohem rozkolísanější, než je teď. Takže ten systém je mnohem silnější jak globálně, tak v Evropě. Ale návratnost eh, vlastního kapitálu se jistě snížila. Banky sice tedy jsou silnější, ale silnější riziko se ještě eh, vlastně nepřeměnilo v vyšší návratnost kapitálu návratnost kapitálu nyní, když je upravena o riziko, je nízká. Zavádění nových pravidel není žádným globálním jevem, to je jev evropský. Evropským. Jak tedy eh, vysvětlit oscilaci bankovních akcí jinde, kde již ta pravidla bail-inu máme. Byla by to komponenta navíc. Máme tady teď udělat víc, žádat ještě víc kapitálu. Já už jsem to řekl v minulosti, eh, co se týče závěrů šéfů stát a vlád a stá- šéfů dohledu, co padlo v prosinci po setkání při eh, hodnocení pracovního programu Bazilejského výboru. Tam bylo řečeno, že ta revize by se měla dokončit bez nějakého významného navýšení kapitálu v průměru. To neznamená, že bychom neměli pomocí naší politiky dělat ještě víc a já už jsem o tom hovořil. Děkuji. Thank you. Děkuji. Danuta Hibner. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, pane předsedo. Já bych se ráda vrátila k otázce eh, referenda ve Spojeném království. Je potřeba předpokládat, že ta vyjednávání jsou víceméně ukončena. A co se týče jednotného trhu, eh, očekává se vlastně mechanismus, mechanismus nějaké brzdy. A ten se netýká pouze Spojeného království, ale veškerých ostatních států mimo eurozónu, což znamená, že riziko zpětného pohybu směrem k větší fragmentárnosti eh, celého, celé této oblasti, to riziko je vysoké a je třeba je brát vážně. Moje druhá otázka se týká skutečnosti, Pros, promiňte, říká pan předseda, na co jste se to ptala? Ta jednání jsou za, za námi a e, je tady tady riziko, že e, vlastně jednotná pravidla jsou ohrožena a netýká se to jenom e, Velké Británie, ale i všech zemí mimo eurozónu. Nevím, jak budete spát ještě vlastně do dokončení těch jednání a měli byste do tohoto procesu zasáhnout ale slyšela jsem, co jste řekl. A moje druhá otázka se týká měnové politiky, která vlastně celá léta je spoje, spojována se značně agresivní regulací a já se eh, domnívám, že bude stále obtížnější eh, předpovídat chování bank, co se týče mě, změny v měnové politice, bude obtížné pochopit jakoukoliv potenciální reakci v návaznosti na změny ve vaší politice. Chci se vás tedy zeptat, můžete hovořit s těmi bankami, jako to dělají američané, když před několika týdny zahájili změnu politiky eh, FED a také pojišťovny, když jejich dohled nad měnou vlastně vydal jakési prohlášení směrem k finančnímu odvětví, můžete vyslat eh, určitá varování takovým upozorněním na riziko můžete je žádat, aby tedy respektovali požadavky na řízení rizika a odvádět tedy eh, věřitele od té rizikové eh, zóny. Promiňte, já nemám pět minut jako všichni, promiňte. Dovolte, abych, do, Aha, pak, když, pak, že spotřebujete tři minuty na eh, otázku, nez, nezbude čas na odpověď, eh, říká, před, říká předseda. Promiňte, vy jste už mi eh, odebral, odebral půl minuty. To je velice nespravedlivé, říká Danuta Hybner. Danuta, I did the same with everybody. Takhle jsem se zachoval vše, ke všem stejně. Vy jste se blížila třem minutám, já jsem řekl, že <clears throat> je lepší nechat čas i na odpověď. Well, I, uh... Hm, ano, to, co jste řekla jako první, to je statement, prohlášení, to je spíš připomínka, no my nejsme stranou vyjednávání. A samozřejmě uvidíme, až bude výsledek. Druhá část se týkala toho, když hovoříme, zdali hovoříme s bankami. No samozřejmě. Ve formě, kterou máme stanovenou, hovoříme s bankami, s trhy, tedy s obchodníky, protože jsou pro nás zdrojem informací. O tom nikdo nepochybuje. A pokud jde o ta nedávná pravidla, tak ta se snažila, abychom zavede transparentnost do rozhodnutí, ale i předtím neexistoval žádný konflikt zájmu v žádném případě. Určitě. Mluvíme s nimi. A i existují polo či úplně oficiální příležitosti, kdy hovoříme nejenom s bankami, ale i s obchodníky, se zástupci průmyslu a tak dále. Informace z trhu a z bank jsou pro nás důležitým strojem pro naše rozhodování. Například. No. Ještě 20 vteřin, myslím, mám. Já bych chtěla objasnit eh, quantitative easing. Eh, to není permanentní eh, nástroje na odkup a v podstatě ty nové injekce peněz by mohly být užitečným přístupem a vy, mm, jaké techniky máte, jak dostat nové peníze do ekonomiky. My e, samozřejmě se zabýváme všemi možnostmi, i těmi, které zatím nebyly otestovány, žádnými centrálními bankami a určitě se tím budeme zabývat. Ještě bych tomu řekl, že ano, představují určité vážné komplikace jednak účetního charakteru a potom fiskálního charakteru. A to především do jaké míry měnová politika může se vměšovat do fiskální politiky. Děkuji, Kostas Mavridis. Děkuji, pane předsedo. Pane Draghi. Jsme rádi, že jste dnes přišel a ceníme si vašeho úsilí. Centrální bankéři jsou často kritizováni, že většinou reagují příliš pozdě. Nebo a příliš málo. Často. Takový příklad. Když eh, Federální americká banka, centrální banka začala s QE, tak se rozhodli, že koupí všechno, všechny typy cených papírů. A když eh, eh, po eh, pár letech začala centrální banka se stejným nástrojem, tak víme, jak to udělali velice selektivně. A nyní, vzhledem času, který mám, já si pamatuju velice dobře, že asi před rokem, nebo před pár měsíci dokonce, tady jsme diskutovali o mechanismu, který se týká MPL. A odpověď byla tehdy, že to je záležitost eh, v podstatě, které kterou eh, eh, používají lokální orgány. A nyní se mi zdá, že centrální banka to vidí jinak. Já bych rád, abyste to rozvedla. A ještě jedna poznámka. Minulý týden na Kypru tam byla zahájena veřejná diskuze o roli ECB. Co se týče implementace takzvané žádných eh, nekalých bankovních praktik, kterým je třeba se vyhýbat. Způsob, jak banky nebo členské státy implementují tyto eh, nekalé, ty předpisy o nekalých podmínkách, ty se velice liší mezi členskými státy. Moje otázka je jednoduchá. Myslíte si, že ECB by měla sehrát roli nějakou, aby poskytla svoje know-how členským státům, tak aby, spust, aby tyto mm, členské státy homogenním jednotným způsobem implementovaly předpisy, které se týkají nekalých praktik bankovních. Děkuji. Odpověď na druhou otázku je, já no, myslím, že asi těžko. Těžko, protože upřímně to je úkol, který jasně spadá do národních kompetencí. Můžeme se zamýšlet nad tím, jak pomáhat národním orgánům, tak, aby se tyto předpisy konsistentně aplikovaly v celé eurozóně, aby se aplikovala pravidla, eh, jednotně pravidla omezující nekalé praktiky. Ale dnes já to především vidím, že je to na odpovědnosti národních orgánů, ale určitě se zamyslím. Uvidíme, tady, bychom my do toho mohli nějak vstupovat. Druhý bod. Já si nejsem jist. Nebo že eh, jak si sdílím váš názor. Když předtím jste se mě ptali na italské MPL, tak MPL ve formě ABS, eh, eh, ty se mohou stát kolaterálem a jako kolaterálem, pokud mohou být zajištěním, pokud ale budou respektovat určité kritéria eh, ratingu single A především. Já si nejsem jist, že by se věci změnily. Já myslím, že to bylo vždycky tak. A a potom, jak různé státy utváří svou měnovou politiku a konkrétně tedy eh, toto takto se liší. A pře- samozřejmě eh, americký systém je především tržního charakteru, kde nástroje se oceňují a vyhod- ohodnocují trhem a kdy především eh, finance se poskytují přes finanční trhy. Tam mm, je to úplně jiný institucionální rámec, protože u nás to především přes banky. A aktiva, která mohou banky nabízet jako kolaterál, jako zajištění, tak velice často to jsou aktiva, která se těžko oceňují. A vlastně často to jsou úvěry malým středním podnikům. A důvod proč, jeden z důvodů proč ECB má vlastně proč. Eh, my jsme, byli, my jsme iniciovali eh, tu snahu eh, transparent, celé transparentnost do té sekuritizace, tak cílem právě bylo, aby tyto úvěry, úvěrové smlouvy, úvěry, aby byly ve formě, kterou se Eh, transparentně ocenit, eh, aby mm, bylo možné je tedy ocenit a potom používat jako nástroje měnové politiky. A zde samozřejmě vítáme návrh komise a určitě ECB se k němu vyjádří. Děkuji. Georgios Krycos. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Draghi, mně se zdá, že řecká vláda má velké problémy s implementací eh, třetí dohody bailout a memoranda. E, eh, IMF tvrdí, že je třeba, aby přijalo další opatření a že zde existují obrovský rozpor eh, mezi tedy vládou a věřiteli. Na druhé straně vláda si myslí, že by ta první revize mohla skončit pozitivně již do konce února. Evropská komise a Euroskupina někde jsou tak uprostřed a tvrdí, že eh, ano, ta první revize by mohla být úspěšná do eh, svátku do Velikonoc, ale pokud řecká strana bude efektivně implementovat dohodu. Já, co si o tom myslí ECB? Je možné, aby ta první revize skončila eh, pozitivně co nejdříve, anebo nebo a tak aby eh, nebo řecká eh, ekonomika eh, bude na tom stejně jako minulý rok, pokud je o důvěru investorů a tak dále. A jak je to s MPL, se řízením MPL v řeckém bankovnictví, protože to je asi 14 až 15 vlastně celkových úvěrů, celkových půjček to tvoří. Děkuji. Takže za prvé bych řekl, že diskuse s, řecky, s řeckými orgány jsou pořád v běhu, tedy předčasné teď specifikovat nějak harmonogram pro e, dokončení revize. Samozřejmě zcela zásadně by tato revize se uzavřela co nejdříve, ale e, na základě hm, balíčku politických opatření, který bude solidní, aby se zminimalizovalo riziko eh, spojené s implementací programu. Rychlost, čas je důležitý, ale také důvěryhodnost této revize. A teď. Eh, takže eh, samozřejmě to naráží na několik věcí. První je, že orgány musí se skutečně snažit o efektivní implementaci strategie MPL. A to je zásadní pro to, abychom zajistili rychlé vyřešení této revize a také, a by se mohly realokovat zdroje v ekonomice v Řecku, aby se podpořil především soukromý sektor, ale také i je zde ta fiskální stránka a samozřejmě tady potom je zde ta e, daň z příjmu a penzijní reforma. Pokud jde o důchodový systém i přes reformy, které byly odsouhlaseny od roku 2010, tak pořád máme zde střednědobé krátkodobé výzvy a budeme muset, budou muset zlepšit i aktuální eh, a mezigenerační spravedlnost důchodového systému. Samozřejmě potom je zde otázka eh, výběru daně z příjmu, takže to zatím ještě nebylo uzavřeno. Tady ještě jednání neskončila. Thank you, Jonas Fernandez. Děkuji, Jonas Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit španělsky. Vítám vás, pane Dragi, A hovořit takto na konci toho zasedání mi stěžuje možnost připravit si otázky, protože kolegové se již dotazovali na téměř všechno. Nicméně já to mám dvě konkrétní záležitosti. Za poslední týdny jsme zaznamenali určitou podstatnou finanční nestabilitu a můj kolega Jakob tu již zmínil tu potřebu vylepčit tedy ty kapitálové možnosti evropských bank. Takže ta otázka je následující, do jaké míry legislativní agenda v tomto případě počítá s možnostmi zlepšit obchodování s cenými papíry, a jak je to propojeno s určitou revizí na, požad, na kapitálové požadavky v příslušných institucích. Považujete za vhodné v tuto chvíli snižovat ty požadavky na kapitál pro určité papíry, když je tu tedy jako záměr povzbudit ten finanční trh, což všichni sdílíme. A druhá otázka, ta se týká potřeby nějakých stimulačních politik. Řekl jste, že za poslední čtyři roky pouze měnová politika expandovala a to je odůvodněné. Také jste řekl, že pakt růstu a stability nabízí flexibilitu pro to, aby se podpořil ten impuls v zemích s problémy. Tady si také myslím, že máte pravdu. Nicméně asi potřebujeme i větší míru schopnosti pro země, které potřebují kapitál. A te, za ten rok a půl, co jsem tady v tomto parlamentu, tak tu hovoříme o té potřebě, aby země s fiskální kapacitou ji používaly a ne naopak a také o té potřebě, o té potřebě vylepšit fiskální kapality, tedy že bychom Unii mohli vybavit opravdovou fiskální jednotnou politikou, jak toho mm, samozřejmě dosáhnout. Je to jeden z těch eh, záměrů Unie, máme na to rozpočet, na něco takového, abychom mohli tu fiskální politiku vylepšit. My všichni si samozřejmě přejeme, aby se podpořil růst. Thank you. I... Děkuji. K té vaší první otázce, ta se týká jednoduché transparentní sekurizace. Už jsem předeslal, že si myslíme, že komise předložila poměrně silný balíček, který zajistil rovnováhu mezi tou potřebou revidovat příslušné evropské trhy a zachovat ten obezřetní regulační rámec. ECB tedy obdržela žádost o konzultaci ze strany Rady a, jak jsem řekl, nyní připravujeme stanovisko o těchto dvou legislativních aktech. Jenom taková ještě připomínka, jako taková první reakce na finanční krizi v letech 2008 a 2009. Všechny druhy sekurizací byly s nimi vynakládány stejně, a to na obou březích Atlantiku. V podstatě tam existovaly ale velké rozdíly eh, mezi eh, tou sekurizací, ke které došlo ve Spojených státech a tou, eh, nebo těmi, které probíhaly v Evropě. To bylo naprosto odlišné. Ta první, tak tam byla velká míra toho subprime půjčování, příliš nedostatečná transparentnost, a na této straně ta sekurizace byla poměrně jednoduchá, pochopitelná a v podstatě i za dobré ceny. A myslím si, že e, to se také odráželo pak i následně od příslušných trhů. E, půjčování ve Spojených státech bylo velice e, na nízké úrovni ve srovnání s Evropou a my jsme navrhli, tedy společně s Anglickou bankou, abychom tedy definovali ještě užší, ještě jednodušší, transparentnější soubor eh, těch aktiv pro sekurizaci. To je tedy v souhrnu ten návrh komise, jak jsem již poukázal, je to tedy velice silný balíček. A pak eh, k té druhé otázce bych chtěl říci, eh, že samozřejmě komise má dohlížet na důvěru a naplnění fiskální politiky a my spolu s nimi nicméně eh, má to, zda budou ta komplikovaná pravidla plněna, proto existuje určitý předpoklad, že to bude prostor pro používání v rámci toho fiskálního prostoru a některé země to nevyužijí. A já tu po třetí zopakuji, že to složení rozpočtu je opravdu stejně důležité jako rozměr rozpočtu. Děkuji vám. Děkuji, Fiovio Martučel. Ano, děkuji, pane předsedo. Tady existuje v Evropě, v Itálii velká obava, která se týká stability bank a ochrany eh, střadatelů a malých podniků. Směrnice BRRD, eh, ta naráží na problémy v bankách má se aplikovat i ta revizní klauzule před rokem 2018 a do té doby je třeba dělat takovou osvětovou kampaň u těch eh, střadatelů a dbát na správnou a jednotnou aplikaci této směrnice. Eh, pane předsedo, jste eh, Eh, některé aspekty eh, eh, nedávné reformy těch toho vedlejšího bankovnictví typu kampeliček, družstev, kterou podnikla italská vláda, tak v podstatě tam některé z nich mají možnost i vytvářet jednotný holding a nemyslíte si, že to by mohlo narušit rovnováhu na trhu? To možnost. Vaším dovolením odpovím italsky, děkuji. Takže k té druhé otázce tady nejsem schopen odpovědět, protože to je mimo mé kompetence. Hm, Zítra možná se mohu zeptat eh, předsedy SSM. Pokud je o to první, tak zde bych řekl, pravidla zatím nedávno vstoupila v platnost, takže a teď již hovořit o jejich revizi, no to si myslím, že by bylo asi těžké. Odpovědnost za pravidla, opakuji ještě jednou, eh, to je na komisi a na Single Resolution Board. A eh, informovanost o pravidlech, eh, no to je přece zcela zásadní. Mm, I nedávná zkušenost z Itálie, z Portugalska nám ukazuje, že tato pravidla již byla odsouhlasena před dvěma lety a tudíž by bylo vhodné a je vhodné použít všechny prostředky, abychom pomohli střadatelům, aby pochopili, jak ta pravidla jsou důležitá. Jak jsem řekl dříve, je teď předčasné toto říci. Ale je jasné, že ten, kdo investuje třeba do bankovního dluhopisu, tak je třeba ho informovat, že může přijít o ty peníze. To je třeba říci. A je třeba pomáhat těmto osobám, aby chápali investice. Proto je to důležité tady transparentnost v chování bankách, bank a také informovanost u těch malých investorů, Thank you. Děkuji vám. A poslední řečník, pane... Děkuji, pane předsedo, pane Dragi. Všichni jsme si vědomi důležitosti role ECB, která podpor, má podporovat reálnou ekonomiku v Evropě ale máme trochu pochybnosti, pokud jde o ty nástroje. Vy jste řekl, že jsme na dobré cestě, je to sice tvrdé, ale je třeba vydržet. A já jako evropský občan, když si čtu noviny, tak si čtu, že mm, premiér Itálie třeba spochybňuje i rozhodnutí ECB a naši američtí přátelé a mm, i mm, americká centrální banka centrální si klade otazníky ohledně těch nástrojů v Evropě a že nám to tady trvá, než se oživí ekonomika. Také mohu říci, že Eh, ani tedy, eh, ani tedy ty burzy nedůvěřují eh, v záchranu Řecka či v italské bankovnictví. Takže mm, mm, a je třeba ale dělat dobrou komunikaci, šířit osvětu, kromě těch prostředků a vy asi víte, ve financích a bankovnictví je důvěra důležitá, tedy ECB a další aktéři neměli by dělat více v tomto a mm, Eh, aby se to zlepšilo. Je to taková tedy obecná otázka. Druhá otázka. Vy jste odpověděl kolegyni Perváš Perez, pokud jde o eh, QE. Vy jste příliš velký ekonomik, eh, optimista, pokud jde o dopady na reálnou ekonomiku. Ale já jsem hovořil s některými bankéři a vysvětlili mi, že nyní ty peníze jsou příliš laciné a například v mé zemi, tedy v Belgii, Eh, ty bankovní půjčky třeba, můžete dostat banku 1,5%, ale to nikoho nezajímá, protože ty úroky jsou příliš nízké. Konkrétní příklad Belfius, například Apariba, tady v Belgii pracují se nezávislými strukturami a v takové síti, ale v podstatě, poněvadž oni dostatečně nevydělávají, protože těch peněz příliš mnoho je v oběhu, tak je to nezajímá vůbec půjčovat reálné ekonomice. Není zde tady takový rozpor mezi rozhodnutími ECB a konkrétní aplikací v terénu. Je krásné hovořit s velkými manažery z bank, ale potom to aplikují v terénu jiní. Vy jste ekonom, ale jsou tady i ostatní ekonomové, jiní ekonomové, kteří s vámi nesouhlasí často, pokud je o reálný problém zpomalení ekonomiky, že to je zablokování veřejných výdajů. Já nehovořím o škrtech, ale jsou to pravidla, která uměle blokují veřejné investice, tedy do reálné ekonomiky. Děkuji. Thank you. Let me... Děkuji. Já bych chtěl v první řadě zareagovat na tu třetí otázku. Ono je poměrně jasné, že to obecné zhodnocení stávající hospodářské situace je složité a žádná strana, jak si tady v tomto nemá úplně pravdu, ale i ti ekonomové, kteří říkají, že eh, reálná úroková sazba je tak nízká, by nenavrhli, že by změnili chod naší měnové politiky. Oni nenavrhují, abychom jaksi a um, přiškrtili tu měnovou politiku. Oni spíše navrhují, aby se implementovaly další politiky, konkrétně fiskální a pak uh, fisk- uh, veřejné investice. A k vaší první otázce. A um, my jsme zřejmě byli ti první, kdo zjistil nebo si uvědomil, že komunikace je velice důležitá a jsme přesvědčeni a vykonali jsme podstatný kus práce v posledních měsících, aby se komunikace vylepšila a počet, intenzita a i to zaměření naší komunikace, to se navýšilo. Také je pravda, že když se věci jaksi komplikují, protože stávající situace je taková, trh je volatilní, tak je zapotřebí vykonat ještě dodatečné úsilí i v té věci komunikace. A v tomto s vámi souhlasím. Je to kontinuální práce na vylepšení naší komunikace. Říkám, že v rámci měnové politice to nezdáváme a to samé by se mělo, eh, jak si říci, i o komunikaci. Měli bychom ji neustále vylepšovat. A u té další otázky jsem to příliš mnoho nepochopil, že peníze jsou tak levné, proto je lidé nepoužívají. No nevím, jestli to funguje právě tímto způsobem. I'm sorry? Banky, banky nepoužívají peníze. Banky eh, eh Eh, tedy například eh, obce, tedy lokální eh, banky, třeba Pariba jako příklad, prostě mají své pobočky ve městech a v těch městech například, tak se nesnaží půjčovat třeba na bydlení, protože je, ty sazby jsou tak nízké, ty jsou tak levné, že je to nezajímá. A tady je problém. Pokud jde o QE, tady je problém s eh, hm, tím, aby se to quantitative easing dostalo nebo mělo efekt na reálnou ekonomiku. It is true. Je pravda, že velice nízké úrokové sazby po dlouhou, hodně dlouhou dobu vedou k potřebě pro oddělení, odlišení těch eh, business modelů. Tak z tohoto hlediska se dívám na vaši otázku. Ty původní podnikatelské modely se zakládaly jaksi na odlišné konstelaci cent a také i na úrokových sazbách. No a nyní je tu taková situace, kdy úrokové sazby byly eh, nízké. Jen se podívejte na Spojené státy, téměř na nule už nějakých 8 let a tak nějak jsme ale nezaznamenali, že by pojišťovny prostě krachovaly ve Spojených státech. Takže tak nějak i ten podnikatelský model se upravil té situaci eh, s nízkými úrokovými sazbami. Já tady nechci dávat stranou míru potíží z celé této situace. Ono je to komplexní a do určité míry chápu, že se musí vypořádat eh, a to odlišným způsobem s tím regulačním prostředím tady v Evropě. Eh, podle našeho názoru ECB má mandát a ten mandát je dosáhnout cenové stability, jak jsou definovány naše záměry. To je prvotní předpoklad. Pokud jej dosáhneme, tak plníme náš mandát. Ekonomická situace se zlepší, úrokové sazby znovu porostou a penzijní fondy pojišťovny podpořitelé, všichni ti, kteří trpí zastávající situace, jak si na tom budou lépe. Pokud ale změníme měnovou politiku právě z důvodu obav těchto kategorií, tak si myslím, že bychom v konečném důsledku šli proti jejich zájmům. Děkuji vám. Myslím si, že proběhla velice zajímavá měnová diskuze. A další podobný dialog proběhne 21. června. Tímto vám děkuji a já bych předal předsednický post kolegovi Zalbovi. A, ah, je Pablo. Eh, opinión? de tiempo como So we will, we will move on to the next item of the... Takže budeme pokračovat eh, k bodům 5, 6, 7 našeho pořadu jednání. Tady se jedná o z projednání pozměňovacích návrhů. Jedná se o absolutorium 2014 Evropský orgán pro bankovnictví, orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cené papíry a trhy. A vzhledem k tomu, že máme málo času, budu striktní s řečnickou dobou a okamžitě bych předal slovo kolegovi Ferbrovi, který je zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice potěšen, že Nemusím být zároveň ještě tady předsedou u své zprávy, že je tady ještě další zástupce, který může zaskočit. Já budu stručný, protože o těch návrzích jsme už debatovali. Eh, šlo mi především o několik bodů. Na jedné straně je možné konstatovat, že tedy ty tři agentury odvedly eh, legální a Eh, řádné, eh, řádné dokumenty k, eh, k závěrce, ale hlavně jde o některé principy. Princip proporcionality a transparentnosti při práci a také šlo o financování těchto agentur. Já jsem dostal 31 návrhů na EBA a 31 za ESMU a EOPu. Děkuji všem kolegům, kteří se na tom účastnili. Velká většina těchto pozměňovacích návrhů šla stejným směrem, jak už jsem to navrhl ve své zprávě a vedli ke značnému vylepšení této zprávy, takže nemám eh, vlastně Eh, v úmyslu připravovat nějaké dalekosáhlé kompromisní návrhy, protože napříč frakcemi se nám podařilo dosáhnout víceméně koncenzu i tedy se stínovými zpravodaji a jsme na dobré cestě to vše tedy prostě připravit do těch kompromisních návrhů a jde o to, eh, o co nám všem běží. Je důležité že především všem šlo o, e, tedy o schválení funkce, fungování a práce ESA. Je potřeba zajistit dostatečný rozpočet tedy k plnění úkolů, ale jenom těch tedy e, úkolů, ne o to, aby si tyto agentury sami vybíraly a dávaly úkoly. To je velice důležité. Musí se e, omezit na ten mandát a v rámci mandátu tedy se e, řídit příslušnými zákonnými pravidly. Tady jsme měli poněkud pocit, že jdou někdy nad rámec těch úkolů a je potřeba také vycházet z proporcionality, to znamená postoj, eh, eh, postoj vycházející z vážení rizik, to znamená, že není potřeba kontrolovat tolik podnikatelské modely, které jsou méně rizikové, ale je potřeba tedy tady tu proporcionalitu vidět ve dvou významech. Eh, ty agentury musí fungovat transparentně, to jsme právě viděli eh, v posledních letech, že tam je mnohé co zlepšit, eh, protože někdy eh, jsme tedy je měli k větší transparentnosti a oni tedy se bránili, že mohou pouze tedy zveřejnit to, co jim schválí jejich dozorčí rady a došlo k určitým jaksi sporům a co se týče modelu financování, i tam je potřeba o tom debatovat. Není možné, aby eh, tedy pouze evropský daňový poplatník eh, to nesl všechno na svých bedrech. Eh, já bych rád také kombinované financování, ale Eh, jsou eh, některé členské státy, které se kompletně tedy eh, dohodly na financování ze strany zúčastněných subjektů na trhu, ale my musíme najít nějakou slušnou rovnováhu, abychom tedy dosáhli to, čeho dosáhnout chceme. A jinak chci tedy poděkovat všem kolegům, kteří si vlastně dali práci s pozměňovacími návrhy. Potěšili mě všechny ty příspěvky a ve velké většině eh, ty pozměňovací návrhy tedy se dočkaly eh, mé podpory jenom několik málo. Jsem nemohl podpořit a uvidíme, co výbor ve své nekonečné moudrosti tedy schválí a doufám, že výbor pro kontrolu rozpočtu, který ve finále je, má tedy na starosti eh, tuto zprávu. Doufám, že nesmete ze stolu veškeré vaše návrhy Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, vážený kolego, a nyní dáme slovo stídovým zpravodajům za socialisty pan Ludvigson. Děkuji, pane předsedo. Já nejprve tedy řeknu, že ten proces probíhal velice dobře, ten základní návrh byl velice kvalitní, takže to stanovisko, myslím, bude opravdu dobré. Všichni se asi dohodneme na tom, že auditoři sehrávají velmi důležitou úlohu při schvalování závěrek EIOPA si také vedla dobře v plnění svých odpovědností. Nezbývají žádné zásadní otázky nevyřešeny. Já jsem navrhl několik pozměňovacích návrhů od 2011 Tady se jedná o, dozor, o tedy orgán dohledu s velice omezenými zdroji. A nárůst zdrojů by měl odpovídat eh, rozšíření mandátu. Zdroje jsou nezbytné, aby si agentura mohla, vést, eh, mohla plnit své, své úkoly. Racionalizace je v pořádku, ale jistě nevyřeší veškerý problém nedostatku zdrojů. Za druhé, ten mandát je třeba velice citlivě doladit. Eh, tyto agentury se musí držet svého mandátu, ale zároveň zdůrazňuji, že musí také plnit své úkoly a cíle. My potřebujeme aktivní agentury, které plní svou odpovědnost za zachování finanční stability. Za třetí, než eh, je také vzít v úvahu eh, čas, který zapotřebí k prostudování finančních modelů. Komise chce přijít s návrhy a komise by měla již předmínat eh, odezvu. Ta práce je velice slibná, celý proces jde správným směrem. Děkuji. Děkuji pan, a nyní pan Luison za eh, pan Lune za EKR. Já budu velice stručný. Domnívám se, že moje pozměňovací návrhy jsou zcela jasné, jenom tři věci. Za prvé, frakce EKR by stála o to, aby eh, tyto agentury byly pod kontrolou především vnitrostátních orgánů, takže neředit tuto kontrolu ze strany členských států. Je tady také řada členských eh, eh, pozměňovacích návrhů, které chtějí eh, vyjasnit striktně mandát agentur a podporujeme takovéto návrhy a za třetí konečně, jako vždy, nemyslíme si, že neustále zvyšování zdrojů povede ke větší účinnosti. Povaha práce agentur se vyvíjí a finanční zdroje je potřeba přidělovat v souladu s tímto vývojem. Těšíme se na další práci na těchto eh, dokumentech eh, s panem zpravodajem a s kolegy stínovými zpravodaji na těchto třech stanoviscích. Děkuji. Děkuji a nyní pane Lunci a nyní pan Torvalson za ALDE. Uh, I'm afraid he's not here. Ten tady není. Máte slovo, dobře. Děkuji. Za Nila Turbojse bohužel nemůže se zúčastnit. <clears throat> Pan Torvalds eh, eh, je spokojen s návrhem. Spravodaj poskytuje vyvážený návrh a Nils Torvalds má za to, že mm, většina těch důležitých věcí tam je a také rád, že i to finanční aranžma figuruje v odstavci 7 a nezávis rozpočtová linka, to je rozumný návrh a možná, že i tím to finanční aranžma bude jasnější, než je tomu dnes. A když se podíváme na některé ty pozměňovací návrhy, tak tam pan Torvalds si uvědomuje, že asi ještě stínoví by měli na tom zapracovat, jak správně se říká ve textu zpravodaje všichni, musíme si uvědomit, že Evropský parlament byl eh, důležitým motorem pro vytvoření toho evropského systému dohledu, takže musíme se dále angažovat a samozřejmě především je třeba zajistit, že příslušné orgány budou mít dostatečný rozpočet a personál <clears throat> a nesmíme spadnout do léčky, ale abychom požadovali škrty v počtu personálu. Takže a určitě je zde možnost, aby ten výsledek byl dobrý. A pan Torvald se těší na spolupráci se spravodajem a se stínovými. Děkuji. Pan Ješek nyní za GUE, ten ho tady eh, pan Karfi ho tady nevidím, stínového, pan Vegas, ne, ne, za GUE ne, nyní zelení, pan Eikut. Děkuji. Budu velice stručný, protože stejně, jak již bylo řečeno i my, já myslím tady souhlas, můžeme souhlasit a v podstatě se všemi těmi třetí, třemi zprávami o absolutoriu. Když se podíváme na naše pozměňovací návrhy, tak my se zaměřujeme na lepší transparentnost, také na hm, eh, zveřejňování eh, eh, hm, a hm, EBA je hezký příklad, myslím, i pro ostatní, takže je třeba zveřejňovat a také i metodika musí být jasnější. Ta metodika v technických norem musí být jasnější, často to není transparentní, takže to by bylo ku prospěchu věci. A jinak podporujeme směr zpravodaje, jenom možná pár věcí k pozměňovacím návrhům EKR. Zdá se, že EKR i po té velké krizi, když jsme vytvořili ty orgány dohledu, tak EKR se snaží na to nějak útočit a i pan Lunes je tedy nizozemec tady a já možná tomu nerozumím těch, těm jejich pozměňovacím návrhům, ale Eh, vypadá to, že snad EKR nevnímá, jak důležitý je ten dohled, ale jinak pokud jde o ostatní, tak souhlasíme a děkujeme zpravodaje. A uvidíme, třeba jsem špatně pochopil pozměňovací návrhy EKR, to mi určitě vysvětlí, kdo ví. Dobře. A nyní ne. Za e FD nikdo? Takže za ENF paní Kepl. Děkuji, pane předsedo. I já se mohu připojit k pozitivnímu tónu stínovým zpravodajů. Ty e, tři e, zprávy o absolutoriu pro dozorové agentury odpovídají tedy pozitivnímu e, posudku účetního dvora a v těch zprávách byly správně nastaveny priority, co se týče i principu proporcionality, jak už to také řekl pan zpravodaj. Potřebujeme postoj vycházející z rizika a také eh, rozlišovat podle velikosti tyto agentury a potřebujeme tedy eh, přístup, který bude jasně vycházet z koherentnosti a také transparentnost je důležitá a na tu musíme klást co největší důraz i při hlasování. A ten třetí bod, o němž se zde hovořilo, to je financování. Mně jde především o to, aby agentury skutečně se omezovali pouze na své mandáty, aby si nenechali předepisovat eh, další mandáty, anebo si je sami nerozšiřovali, i když je to lákavé. Neboli oni musí plnit své úkoly a když je splní, tak si myslím, že bychom měli přejít k takovému systému eh, kombinovaného financování. Ty agentury potřebují odpovídající rozpočet, aby plnili ty eh, velice závažné, veliké úkoly, co se týče dozoru a dohledu. Už v roce 2011 jsme slyšeli o nedostatku peněz, potřebujeme tedy rozhodně to kombinované eh, financování. Pan zpravodaj má v tomto směru mou plnou podporu. Děkuji. Děkuji, paní Kapely. Eh, a co KHDI? Je tady někdo do KHDI? Ne? Tak dám slovo panu Ferbrovi, aby to uzavřel. Děkuji. Já jsem velice rád, že se mi dostalo takového souhlasu. Příští týden můžeme hlasovat. Jak už bylo řečeno, já využiji ty další dny ještě k několika debatám, ale myslím, že jsem eh, na dobré cestě s širokou podporou, za kterou již předem děkuji. Eh, je tady eh, několik návrhů, které nemohu podpořit, jak už jsem řekl ty vlastně eh, změkčují to, co jsem naformuloval. Ty jsou z různých frakcí a tam, kde tedy eh, se eh, vycházejí, vychází z kritiky mandátu, jenže my vlastně tady schvalujeme absolutorium a nehlasujeme tady o vlastně novém eh, nařízení, to ale bude mít na starosti eh, komise. Máme tady vlastně jenom malou skupinu návrhů, které, se ale, které jdou eh, tímto směrem a myslím, že i po dalších debatách budeme moci se na tom stanovisku všichni dohodnout. Děkuji. I'm, I'm ready. <laughs> Thank you, Markus. Děkuji, Markusi. No, my uvidíme, zda jsme uh, i v tomto případě na čas nebo ne. Ještě ještě než se přesuneme k dalšímu bodu, tak bych vám chtěl říci, že hlasování ve výboru Ekon proběhne mm, Dvacátého 22. února hlasování na plénu by mělo proběhnout na druhé plenárce v Dubnu. A tímto můžeme tedy přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání, to tím je výměna názoru o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cených papírů k obchodování. Asi víte, že eh, emise těchto prospektů je zásadní pro kapitálový trh, protože usnadňuje i otázku financování finančních trhů a já bych předal okamžitě slovo kolegovi Debakerovi. Děkuji, pane předsedo. Ano, jak se to zmínil, pane předsedo, je to velice důležitý návrh, v podstatě první konkrétní návrh, který vzešel z toho akčního plánu pro kapitálové trhy, tedy plánu komise. Když se díváme na ten návrh, tak tedy vidíme, že tento návrh je poměrně dobře vypracován Samozřejmě, že je tu prostor pro pozměňovací návrhy z mé strany i ze strany kolegů, nicméně já vám chci připomenout, co je záměrem toho návrhu. A hlavním záměrem je, aby se v první řadě vylepšila míra ochrany investorů. Já jsem si sebou přinesl jeden prospekt, který vypadá tady velice dobře, ale nevím, zda by běžný investor si těch 500-600 stran prospektu byl schopen přečíst. Takže pokud chceme zvýšit jejich ochranu, musíme zjednodušit postupy a obsahy běžných prospektů. A to samozřejmě vede k snižování i nákladů na eh, financování ze strany společností, zejména malých a středních podniků. Pro ně to bude důležité, aby mohli být aktivnější na finančních trzích. Běžný prospekt stojí 700 tisíc až milion eur to znamená, je to naprosto mimo eh, dosah a možnosti běžných firm. A samozřejmě přejeme si vylepšit situace malých a středních podniků, tedy aby rostly rychleji a pomoci společnostem eh, k navýšení eh, tržní kapitalizace. Takže je to dobrý návrh, důležitá je konvergence mezi členskými státy v rámci tedy kapitálové unie. To je dobrý bod tohoto návrhu, měl by zajistit, že to budeme mít jednotný trh pro eh, kapitálové trhy, tedy integrovaný kapitálový trh v rámci jednotného trhu Evropské unie. Jak jsem předeslal, ten návrh obsahuje celou řadu dobrých prvků, v první řadě tedy to, že se bude jednat o nařízení a ne o směrnice, to znamená, odstraní se ty překážky s eh, plynulým eh, fungováním jednotného trhu. Pak je tu určitý práh, od kterého by ty společnosti měly vypracovat ten prospekt, dosahuje to až na eh, milion, mohlo by to být deset až více takových prospektů na úrovni EU, takže to bude větší manevrovací prostor, který zajistí, že to bude fungující systém, takový zjednodušený eh, režim, a, nebo to bude možnost určitého crowdfundingu pro nižší částky a to je zase dobrý bod pro diskuze. Pak zapracování toho zhrnutí, tam se to prostě zhrne takovou srozumitelnou formou, pak ten zjednodušený režim pro malé střední podmínky, to bude proporčnější a pak to bude takový zvláštní režim pro časté emitenty, budou mít prostě jednodušší přístup eh, na eh, kapitálový trh. No a pak jsou to zase určité prvky k diskuzi. A to tedy, jak prostřednictvím tohoto návrhu můžeme zajistit konvergenci mezi členskými státy, konvergenci pravidel, Prahu proto, aby se jednodušeji podniky pohybovaly i přes hranice s kapitálovým trhem. Některé používají tisíce eh, jakožto Prahy některé miliony. Prostě někdo má složitější režim, někdo jednodušší, ale je to opravdu složité se orientovat i v tom, který stát se orientuje jakým směrem. Takže by bylo nápomocné mít na paměti opravdu tu pravou filozofii integrovaného kapitálového, kapitálové unie. Pak je třeba se zabývat otázkou také eh, příslušných orgánů, protože i zas a postupu, protože existují rozdíly mezi členskými státy. Někdy je to ku prospěchu investorů a podniků, ale často je to na úkor malých a středních podniků a investorů, když se chtějí dostat na trh. Takže opravdu tady na to musíme zapracovat a podívat se na to, které ty nástroje v rámci těch prospektů mohou být užitečné. Pak ta diskuze je samozřejmě o malých a středních podnicích. My si přejeme, aby tyto byly více zahrnuty do kapitálového trhu a proto musíme ještě specifikovat, zejména v návrhu komise článek 15, tedy jak by měl vypadat tento zjednodušený režim pro ně. A navýšit flexibility pro sekundární emitenty, to je článek 14 a univerzální registrační dokument v článku 9 navýšení ochrany investorů. Tady bychom hned na počátku se měli zamyslet, jaké informace malo obchodník potřebuje eh, pro eh, něco takového. Myslím si, že je důležité se tedy nad tímto zamyslet. Pak ještě další věci, které bych chtěl probrat se stínovými zpravodaji i s vámi. Pak je otázka zodpovědnosti i ze strany třetích zemí, to zatím prostě nefungovalo, když se třeba eh, zahraniční investoři dostávají na naše trhy, pak to odnětí u, při, u případu dluhopisu nad 100 tisíc eur, to je zase otázka flexibility, otázka likvidity. Pak jsme tu zaznamenali celou míru aktů v přenesené v pravomoci ponechaný na úrovni ven číslo dvě. Je třeba, aby i komise vysvětlila, jak tato úroveň dvě bude vypadat. Je třeba to zvážit a pak možná převést z úrovně dva na úroveň jedna nějaké další prvky, aby se celý systém zjednodušil a pak, co je důležité pro trh, zajistit, že to bude lhůta pro implementaci, která bude jasná a schůdná. Takže je tady toho mnoho, ale já se těším na vaše příspěvky a na diskuzi. Děkuji, Filipe. A nyní pan Vandek. Ale... Eh, Děkuji, pane předsedo. I já velice vítám tento návrh komise a jeho cíl značně zlepšit eh, postup vypracovávání prospektu. Je to důležitý názor eh, k podpoře evropských kapitálových trzích a zpřístupnit podnikům různé druhy financování. Sdílím nám záměr komise ulehčit malým a středním podnikům přístup. O tom jsou kapitálové trhy. Vzhledem k důležité úloze malých a středních podniků v evropské ekonomice, toto je důležitá část toho návrhu a ten by měl eh, skutečně zjednodušit život pro malé střední podniky, protože proto vítám zavedení zjednodušeného režimu a podobně jako zpravodaj i já si myslím, že se musíme zamyslet nad eh, rovnováhou nařízení na úrovni 1 a úrovni 2 a obecnější eh, na míru šitý a jednodušší prospekty rozhodně potřebujeme, ale zároveň musíme mít na paměti Eh, přesné a úplné informace, které investoři na trhu dostanou, takže eh, ruku v ruce musí jít tedy úsilí o zjednodušení, ale také o úplnost informací. Jsem pro souhrn eh, těch informací, bude to mnohem schudnější pro tvůrce prospektů a také investoři dostanou k dispozici důležité informace. Několik bodů, kterým se budu eh, v návrhu zprávy zvláště věnovat, eh, poten, poten, potenciálně negativní dopad eh, vlastně eliminace rozdílu mezi velkou obchodem a maloobchodem. Můžeme uvažovat o nějakých změrňujících opatřeních. Režim odpovědnosti by se měl vyjasnit. Musíme se zamyslet nad Eh, dozorem a konečně, a o tom i mluvil zpravodaj, eh, odpovědnost za škody eh, právních zástupců třetích zemí. To je potřeba mít na, mít na paměti paní Gill. Děkuji, pane předsedo. Já se připojuji k tomu, co řekli kolegové. Návrh prospektu je důležitým prvkem Eh, Unie kapitálových trhů, naše ekonomika tak bude méně závislá na financování bank a eh, vytvoří eh, v Evropské unii kulturu dluhového financování a vlastního kapitálu. Takže dobrý režim prospektu bude otevřenou branou pro kapitálové trhy, ale mělo by být snazší a levnější vytvářet efektivnější prospekty na jedné straně. Na druhou stranu musíme mít nástroje, na které se investoři mohou spolehnout. Musíme chránit zájmy investorů, takže si myslím, že návrh komise je krokem správným směrem a zvláště vítám ten element digitalizace, ale domnívám se, že tady jsou oblasti, o kterých musíme dále debaty, než se nám podaří, aby návrh skutečně naplnil svůj cíl. Většina bude asi souhlasit, že prospektus je zcela zásadní dokument pro investora, a je, eh, aby investor mohl činit eh, informovaná rozhodnutí. A také, co se týče eh, ten, toho návrhu univerzálního registračního formuláře je správným krokem. Jenom několik slov k některým detailům. Výjimka a práh. Musíme se bavit o tom, jaká je ta vhodná úroveň, jestli to, to co je navrženo, a nebo jestli by ten práh by měl být ještě fluidnější než to, co navrhuje komise. Eh, k obsahu prospektu je důležité, abychom eh, neviděli prospektus jako zbavování se ehm, odpovědností. Uvědomuji si, že je mnoho informací, které podniky jsou ochotny o sobě zveřejnit, když jsou to globální podniky, ale je obtížné dosáhnout eh, vhodné rovnováhy. Nejdůležitější je to, že bude existovat pět rizikových faktorů a mnozí, s kterými jsem hovořila, eh, poukazovali na obtížnost této volby. Musíme je lépe nadefinovat. Já netvrdím, že těch rizikových faktorů má být více, ale měly by být přesněji nadefinovány. A také jsem slyšela, že limit 150 tisíc je také potřeba eh, ještě zvážit. E, požadavky na e, navazující e, na, na, na sekundární emitenty vzhledem k tomu, že již stejně mají určité závazky, které vychází ze směrnice o transparentnosti, to je důležité, ale měli bychom tam trochu změnit znění, abychom zajistili, že veškeré Eh, závažné informace v prospektu skutečně budou obsaženy. A myslím také, že načasování prospektu je důležité. My máme velice eh, obrovskou, obrovské eh, množství selhání v Evropské unii. 50% prospektu nenaplní svůj cíl, takže si myslím, že je důležité, abychom zvážili, jak dosáhnout nižšího počtu, eh, počtu selhání. Možná ta, eh, to období blackoutu eh, je třeba zvážit, ale také ten univerzální registrační dokument a také ten nápad vlastně rozdělit ty prospekty do různých úrovní a, a potom zveřejnit různé informace později, to by mohlo jít jistě bude potřeba některé eh, ty body eh, přeformulovat. Těším se na práci eh, se spravodajem i se spolu spravodaji, tedy tínovými. Budeme se zamýšlet nad tím, jak snížit překážky vstupu na trh především pro malé a střední podniky, protože to je pro nás všechny vysokou prioritou jsou tady různé otázky, které se týkají silného dohledu, kontroly eh, v souvislosti s prospektem, nad kterými se budeme muset zamyslet, ale nezapomínejme, že toto pro nás není nějaký kouzelný proutek dosažení toho všeho, eh, co potřebujeme eh, ohledně Unie kapitálových trhů toto nařízení nesmí být jaksi takovým zglajšeltováním e, situace. Víme, že ty evropské kapitálové trhy se vzájemně od sebe velice liší a potřebujeme tedy e, odlišné, e, odlišné prospekty pro vlastní kapitál, pro strukturované produkty, pro, pro dluhy. To zde ještě obsaženo není a ten návrh se především zabývá tím, že je potřeba změnit způsob uvažování tak, aby malé střední podniky se eh, více odvažovali se pustit tímto směrem. Takže tolik eh, zcela úvodem ode mě a těším se na spolupráci se s panem zpravodajem a stínovými zpravodajmi. Děkuji. Eh, Děkuji, ano. <clears throat> Takže samozřejmě důležité je zúraznit malé střední podniky. Děkuji a nyní za EKR paní Fonsto. Děkuji. Já se také těším na spolupráci, co se týče eh, tohoto nařízení o prospektech. Je to dobrý první eh, návrh, který zde máme před sebou. Lepší unie kapitálu, lepší tok kapitálu, to je náš společný eh, cíl. Bude zde potřeba naplnit určitá zlepšení. Důležitý cíl, který nesmíme ztratit z očí, je eh, zpřístupnit eh, tedy vstup na, do, kapitálový, eh, do kapitálového trhu i pro malé a střední podniky. A co se týče jednotlivých bodů, několik konkrétních návrhů. První a nejdůležitější je článek 1, 3D nebo 2, c 2CB, eh, ten práh eh, pro malé veřejné eh, nabídky, ten by se měl zvýšit. Do posud jsme měli fixní hranici 5 milionů euro. Myslím, že by bylo lepší ji zvýšit na 30 milionů než na 20 a v té souvislosti tedy je potřeba zvážit bod 1.3d co se týče, co se týče maximální regulace sou, hospodářské soutěže. A další, další, i další, co se týče dalšího Prahu a ochrany, to budou mít na starosti vnitrostátní orgány. Druhý bod v článku 3.2a máme výjimku pro emise na národních trzích a když máme na paměti evropský trh a zvážíme, že může jít vlastně to, že když se to překročí o jedno euro, že to vlastně vyvolá, vyvolá vlastně povinnosti v jiném členském státě za hranicemi. Myslím, že tuto změnu bychom měli vypustit. A co se týče článku 1.3b, tam to nařízení se netýká eh, vlastně veřejných eh, nabídek, jenom tam se jedná o vlastně omezený počet osob 150 na členský stát. I zde regulujeme vlastně evropský kapitálový trh a v tomto smyslu vlastně se orientujeme na tedy počet adresátů, ne, ne eh, tedy v jednotlivých členských státech, ale v celé Evropské unii je 2000 nebo 3000. A Eh, nařízení poskytuje velký prostor pro eh, úpravu na úrovni 2 a my eh, tedy, co se týče vlastně tady toho nařízení nechceme nechat takovou, takový velký prostor na té úrovni 2. A také chci říci, že velký, velká část emitent, emitentů, co se týče 70%, i zde bychom měli omezovat tu povinnost zveřejňovat některé eh, některé eh, informace a vzhledem k tomu, že se jedná o 70 emitentů, eh, docílili bychom obrovského snížení nákladů. A také tady máme úpravu, která se týká emitentů z třetích států, aby tedy jmenovali nějakého zvláštního zástupce. Myslím, že se jedná o diskriminaci třetích států, protože to by byly jediné subjekty, které by byly povinny takového právního zástupce jmenovat a myslím, že proto není důvod, to by bylo potřeba vypustit. Takže to jsou takové první nápady a těším se na další výměnu. Děkuji, paní Fornsto. A nyní zaguje pan Viegas. Então, apenas já bych chtěl eh, pouze vyjádřit takové určité obecné reflexe v této fázi. Tedy hovoříme o informaci, což je určitě dobré, i když tady eh, konkrétně máme na mysli zjednodušení. No a z tohoto hlediska máme určité obavy, protože v praxi se snažíme zjednodušovat něco, co už eh, ze svého charakteru je složité a ne vždy tedy možné dále zjednodušovat. Ono to hodně vychází z určitého fiktivního rámce, který neodpovídá realitě, tedy že tu máme občana se svými úsporami, snaží se tedy jít eh, do nějakého obchodu a tam jak si aplikovat své úspory, ale ono to v reálu nefunguje zase takto, protože kdo intervenuje v těchto trzích, to jsou velcí institucionální investoři, kteří samozřejmě a ještě dobře, že tak mají uh, schopnosti a technickou vybavenost, aby tedy mohli činit své volby nejen na základě těchto prospektů, které vždycky jsou určitou no, možností, jak informovat ze strany těch, kteří nabízejí, ale prostě mají eh, velké možnosti. Abych to tedy ještě více zjednodušil, ono to tedy nakonec eh, dá nějaký prostor malým a středním podnikům, a, a aby se dostali na kapitálové trhy, tady si myslím, že je to zjednodušeno až příště, abychom prostě nepřehodnotili ten jednotný kapitálový trh, protože tato myšlenka je z našeho hlediska také poměrně jsme k tomu skeptičtí. Víme, jak je to ve Spojených státech, tam kapitálový trh má mnohem větší váhu, ale to je zapříčiněno jasnými uh, důvody, jasnou realitou, která je odlišná od té naší. My na evropském kontinentu máme jinou různorodost, jinou, jiné bohatství našeho kontinentu, je nám to vlastní, máme tu prostě kulturní eh, různorodost, i tedy tu politickou, eh, i tu finanční a prostě něco úplně vygumovat a začít od prázdného listu úplně jinak by třeba nemuselo fungovat. Ale prostě hovoříme tu o informaci, samozřejmě informace by měla být homogenní, standardizovaná, neměli bychom ustoupit těm snahám tu tak nějak vše uh, nivelovat od, eh, té nej, od toho nejnižšího stupně a snažit se spíše dosáhnout co nejlepšího výsledku. Děkuji vám pane eh, Věgeši, a nyní za zelené zástupce nevidím. Tak ano, Morisi, máte slovo. Yes, able to be with us, I'm speaking. Děkuji, já budu hovořit za zelené tady. V zásadě jsme pro obecný cíl směrnice, to znamená, abychom zbavili podniky těch neopodstatněných požadavků, což v podstatě zvyšuje náklady eh, pro jejich účinkování na finančních trzích a především eh, vítáme směrnici, která se snaží více chránit investory tím, že se zjednoduší to rezime prospektu, aby to bylo srozumitelnější a víme, že to, eh, ty různé eh, eh, kauzy, které byly jako skandály, třeba s těmi španělskými bankami, s těmi, s těmi, mm, s těmi tedy prioritními mm, cenými papíry, to poškozovalo hodně investory, kteří nebyli informováni. Takže ochrana investorů je zásadní pro to, abychom zvýšili příležitost podnikům, aby mohli si obstarávat peníze na finančních trzích, tedy důvěra je zásadním předpokladem. Myslíme si, že hlavní role parlamentu eh, bude právě snažit se nalézt správnou rovnováhu mezi potřebou lepší regulace a adekvátní ochranou investorů. V tomto ohledu zde existují určitá ustanovení, která zatím nejsou eh, adekvátní ochranou investorů, za, za, eh, možnost odstoupit o nabídky, takže to by také mělo být tam obsaženo, a nebo poté, co je akceptována ta nabídka, tak by ty informace měly být poskytovány dvoudenní limit pro uplatnění toto práva je příliš krátký limit a i e, v podstatě zde i v minulosti banko, banky často prodlužovaly tyto časové limity. Další ustanovení je, e, je tedy odstranění toho, tého prahu, toho limitu e, těch 10 milionů euro. I hodnocení dopadu komise předkládá různé návrhy Mm, které proti tomu hovoří. Například třeba stanovit rovné podmínky eh, mezi emitenty v EU a na trhu a nakonec pravidla eh, se tak, eh, by měla zajistit, že ty prospekty budou transparentní a srozumitelné, taky, tak aby investoři chápali rizika spojená s nabídkou, včetně nových pravidel bail-in, ta by měla být také vysvětlena. Děkuji. Paní Morisko, ty někdo do Catch the Eye? Někdo se chce vyjádřit? Ne, takže eh, dám slovo eh, rychle, dám slovo komisi, pan Lude. Děkuji. Ano, eh, takže mm, my jsme mm, kvitujeme s uspokojením vaše pozitivní hodnocení, bereme na vědomí vaše návrhy. Je třeba říci, že ano, cílem bylo vytvořit prospektus, prospekt, který, se bude, který bude vyhovovat účelu dané situace. Zvláštní prospekt pro malé střední podniky, druhý pro sekundární emitenty, je třeba mm, pokryt všechny konkrétní situace, ve kterých se ocitnou jednotlivé firmy, takže mm, jakýkoliv typ návrhu, který se bude snažit to vylepšit, určitě bude eh, vyhodnocen. A teď k, k otázce těch, toho limitu. 10 milionů, já myslím, že rozumný kompromis, proto abychom dali flexibilitu národním kapitálovým trhům a na druhé straně, abychom jste měli integrovaný evropský prospekt. Myslíme si, že tento limit je vysvětlen v hodnocení dopadu. Zhruba řečeno, ale mm, jsme otevření vůči vašim návrhům a e, je třeba, aby, aby každá firma mohla mít takový prospekt, který bude reflektovat její podmínky. Děkuji a děkuji komisi. A nyní e, pan Filip Debaker, opět zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové za všechny Mm, příspěvky, náměty, řada těchto věcí určitě. Za prvé, my jsme identifikovali řadu věcí, které se podobají, eh, v podstatě jsou, eh, jdou napříč politickými frakcemi, takže já doufám, že i společně vyřešíme všechny ty eh, problémy a náměty. Já jsem si je vyslechl, určitě všichni chápete, že musíme mít vyvážený přístup mezi tedy ochranou investorů a firmami, které jdou na trh a protože kapitálové trhy budou hrát do budoucna důležitější roli pro financování podniků a potom je třeba, aby náš finanční systém byl stabilnější. Takže je to důležité pro kapitálové trhy, kapitálovou unii. Samozřejmě to nevyřeší všechny problémy. Já jsem si pečlivě vyslechl některé z vás, kteří zdůraznili, že potřebujeme bez širší diskuzi na téma ochrany investorů, ale nejsem si jistý, tady toto je správná cesta, jak eh, ochránit investora, když mu dáme do ruky 500 stránkový dokument. To asi těžko bude moci dělat nějaké uh, Eh, fundované rozhodnutí. Takže budu se těšit na spolupráci a doufám, že budeme mít předpis, který se bude hodit, vyhovovat jak investorům, tak i podnikům. Děkuji, pane Debakere, takže mm, mm, a sed, budem, 7. dubna budeme hovořit o zprávě. Deadline pro pozměňovací návrhy je 19. duben a rozprava mm, o pozměňovacích návrzích 23. května tím, však hlasovat ve výboru Ekon 13. Eh, června. Samozřejmě. Asi těžko se mohu říci, jaké bude datum plenárky. Někteří kolegové říkají, že čím dříve, tím lépe. Tak, tím jsme skončili s tímto bodem programu a nyní se přesouváme k dalšímu, což je hlasování. Přichází pan předseda, který chce předsedat hlasování, takže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 So before we go to the vote, uh, takže ještě než přejdeme k samotnému hlasování, mám tu určitá sdělení. Evropský parlamentní týden, jak o tom zřejmě víte, tento týden proběhne v průběhu 16. a 17. února setkání se zástupci národních parlamentů Výbor Ekon bude mít meziparlamentní zasedání od 15 do 18 hodin. Bude to rozděleno na dvě zasedání. První část bude follow-up BEPSu a druhá část eh, výhledy bankovní unie. Takže tímto bych chtěl apelovat na vaši účast na těchto zasedáních, abychom mohli eh, vytěžit z těchto diskuzí a použít pak v naší následné práci a pak lépe připravit také fiskální eh, konferenci, která proběhne ve středu. Pak proběhne také výměna názoru e-kontakt ve středu 17. února od 17.30 do 18.30 za účasti pana komisaře. Pak máme také doporučení a rozhodnutí z posledního zasedání koordinátorů, jsou tu jmenování MIFID, MIFIR, Markus Ferber a za Biro, dále a výroční zpráva EBB, konkurenceschopnost SND, otázky implementace společně s rozpočtem, to bude mít ECON a EPP e, za výbor budget. Ano, to jsem právě přečetl. Pak bylo dohodnuto, že výbor spolu zorganizuje konferenci také e, za účasti komise o e, nové legislativě pro konkurenceschopnost, pak setkání nebo výjezd do Frankfurtu, 15 členů a zorganizujeme také misi do Řecka na konci e, března, 12 členů. Samozřejmě, že národní členové jsou mimo kvótu složení mise do Slovenska kvůli předsednictví, to bude sedm členů plus předseda. Na základě systému de Hond zase mimo kvótu členové za Slovensko, dále dvě mise do Washingtonu, za prvé 17 až 21 červen, ta druhá 6. až 10. října, sedm členů každá mise Dále eh, mise do Číny, Šangaj a Pekin 18. až 23. září 7 členů a poslední mise tohoto roku do Valety na Maltě od 2. do 4. listopadu zase za účasti sedmi členů. To znamená, máme tu mnoho misí pro druhou polovinu roku. To ještě není úplně dokončeno. Čekáme na vyjádření zájmu ze strany eh, politických skupin. Jedna skupina žádá o právě uplatnění Dehontova pravidla, co se týče umístění členů, ale koordinátoři rozhodli jinak. Ekonomická zpráva, vyměna názoru s členem Evropského účetního dvora o finanční podpoře zemím v obtížích, ta proběhne v rámci veřejného setkání a za pomocí pracovní skupiny a pak se dohodlo mi tu PRIPS v únoru k projednání březnový slot, ten byl rozhodnut již v lednu. MIF bude tedy podrobeno výměně názoru. A pak požádáme o právní stanovisko, co se týče nařízení 5.3 z roku 98 o výměně statistické informace, zda je tu správný právní základ pro ne- neakreditované eh, regulace. A pak 17. února setkání s komisařem Moskoviči. To bude tedy to společné setkání s výborem taxe pak eh, jsme se rozhodli také 24. února mít zasedání s komisařem Vestangerem. Bude to zasedání otevřené pro všechny členy i pro veřejnost a zaměří se konkrétně na pravidla konkurenceschopnosti a bankovní unie, zejména ve světle nových ustanovení a těch velice dobře známých případů. Takže to je vše, co se týče sdělení předsedy. A nyní se již můžeme přesunout k hlasování. Ještě potřebuji moment, než začneme. Musím si ujasnit jednu věc v hlasovacím seznamu. We, meanwhile, we make a test and we... Provedeme test, takže zahajuji hlasování pro otestování. perfect. Funguje to výborně, takže uzavírám tento hlas. Vše funguje dobře a nyní můžeme přistoupit k samotnému hlasování. První budeme hlasovat výroční zprávu o bankovní unii a začneme kompromisem A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 66. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 84, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 s ústním pozměňovacím návrhem pana Valiho, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro? Máte pravdu, měli bychom první hlasovat o tom původním bez pozměňovacího návrhu. Takže kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 92, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní text odstavce 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E, pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 102, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis I ve třech částech. První část, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část třetí část, pardon, pro, proti přijato, kompromis J, kdo je pro, proti přijato, kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 130 stažen, kompromis L, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis M, pro, proti, zdrželi se přijato.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 proti, zdrželi se přijato. Kompromis R, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis S, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. T, kompromis, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis U, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis V, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2TV, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis X, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Y, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 189, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Z, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AA, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AB, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Původní text odstavce 23, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AC s ostním pozměvacím návrhem. První hlasujeme o tom ústním návrhu, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto a nyní kompromis AC bez tohoto návrhu, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 215, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že přijato, ale prověříme, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a přijato kompromis AD, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 222, kde pro, proti, zdrželi se. Prověříme, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 223. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 226, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 227, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 228 a 229, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 230, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Původní text, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. 231, kdo je pro, proti, zdržel se Zamítnuto 232, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 233, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 234, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 235, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 236, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 237, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 238, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto kompromis AE, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis AF, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 247, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto původní text eh, odstavce 29, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 248, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Původní text odpovídajícího odstavce, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Původní text odstavec 31, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis AG, kde je pro, proti, zdržel se schváleno kompromis H s ústním eh, pozměňovacím návrhem. Nejprve o něm, kde je pro, proti, zdržel se. Ověříme ústní pozměňovací návrh elektronicky. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis AI, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Návrh 254, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 257, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 260, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto původní text 34, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis A je, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno návrh 200. Návrh 256. Jenom druhá část, protože druhou, první část pokryl kompromis, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 274, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno 272, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že je to zamítnuto. Ověříme elektronicky 272, hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. 273, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 276 ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis AK, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis AL ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Druhou část ověříme elektronicky, hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 292, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 291, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Odstavec 37 ve dvou částech. První část, kde pro, proti, zdržel se. Schvál. Eh, druhá část, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. Ano, omlouvám se. Máte pravdu. Druhá část ověříme elektronicky, hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis AN s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 315, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 316, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto kompromis AO, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno kompromis AP, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno kompromis AQ s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 359, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 355, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 357, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Odstavec 41, původní text, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Citace 1, původní text, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 1, kde je pro, proti, zdržel se schváleno, eh, zamítnuto. Citace od 2 do 6 v původního textu v blokově, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 2, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 3, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 4, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 5, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno 6, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno 7 a 8, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno 13, kdo je pro, sedmička, osmička a i třináctka. Takže bloku, hlasujeme v bloku od sedmičky do třináctky, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Původní text, citace 12, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 10, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 11, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 12, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno původní text, citace 13 a 14, kde pro, proti, držel se, schváleno. Compromise AR, compromise AR in favor, against abstention. Česká kabina se loučí. Amendment 20 in favor, against abstention. Check on amendment 20, vote is open. Vote is closed